So, good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tak už máme trošku spoždění, ale přesto zahájíme schůzi pro dnešní odpoledne. Za prvé bych vám ráda řekla, že na základě žádosti frakce SAD se předseda rozhodl zítra na začátku hlasování což bude v 11.30, bod 11a, k hlasování rozhodnutí koordinátorů neodeslat dopis právnímu výboru vzhledem k možné e, žalobě na e, nejednání před Evropským soudním dvorem, co se týká vízové reciprocity. Asi všichni víte, o čem tam mluvíme. Pokud nejsou námitky, budeme požado- považovat pořad jednání za přijatý v pozměněné podobě. Co se týká jazykového profilu, vezměte na vědomí, že bohužel tlumočení eh, chorvatsky a gaelsky nebude na naší schůzi k dispozici. Teď potvrzení doporučení koordinátorů podle článku 205. Rozhodnutí neodeslat dopis správnímu výboru vzhledem k možné žalobě na nečinnost eh, před Evropským soudním dvorem na základě usnesení Evropského parlamentu z 2. března 2017 ohledně závazků komise v oblasti vízové reciprocity, tak zde, jak už bylo řečeno v bodě 1, na základě žádosti frakce SAD předseda dá zítra o tomto rozhodnutí hlasovat. A to už jsem vám vlastně všechno řekla. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí většiny koordinátorů bylo neposílat ten dopis, tak eh, o tom teď budeme ve výboru Libe hlasovat a jak už jsem rovněž řekla, hlaso- toto hlasování proběhne zítra v 11 hodin 30 minut ještě než budeme hlasovat o Eurodaku, takže o Eurodaku také hlasujeme zítra a bylo by fajn, kdyby se výbor Libe sešel v plném počtu. Potvrzení dalších doporučení koordinátorů, jak se, to, jak se to reflektuje v notě koordinátorů z 11. května 2017. tak e, jde také o jmenování zpravodajů. Pan Claude Moraes byl jmenován zpravodajem ve své institucionální kapacitě jako předseda k zprávě na téma memorandum o porozumění mezi Evropskou agenturou pro operační řízení velkoškálových IT systémů v oblasti svobody, bezpečnosti, justice a Eurojustu. Souhlasí výbor s těmito doporučeními? Fajn. Tak a teď jen, abych to zmínila ještě jednou. Zítra se bude hlasovat v 11.30, bude to elektronicky. Prosím, přijďte a ujistěte se, že sebou budete mít elektronické hlasovací kartičky. Takže s tím přecházíme k schválení zápisu a e, tím jdeme tedy k bodu 4 to znamená expertní skupina k interoperabilitě. Komisař Julian King představí závěrečnou zprávu skupiny na vysoké úrovni eh, k informačním systémům a interoperabilitě. Dostanete maximálně 30 minut a poté eh, požádáme pana Žil de Kerkov jakožto koordinátora proti terorismu v EU a Michaela O'Flaherty jako ředitele Agentury pro základní práva a Giovanniho Buttarellu, eh, který je naším eh, ochráncem dat, aby přednesli své závěry k té zprávě. A nakonec samozřejmě dám slovo koordinátorům nebo jakýmkoliv dalším poslancům, kteří se budou hlásit k otázkám nebo poznámkám. Takže v první řadě dám slovo komisaři Kingovi na maximálně 30 minut. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, děkuji vám. Já doufám, že to stihnu. No, na jedné věci se asi shodneme tedy, že účinné sdílení informací je naprosto zásadní nástroj pro pro náš boj s terorismem. A aby členské státy zvládaly dnešní přeshraniční hrozby, tak toto sdílení informací musí být úplné, přesné a spolehlivé. Bohužel, jak jsme viděli po eh, některých těch strašlivých útocích eh, za poslední dva a něco roku, eh, čas od času se objeví slabiny v tom, jakým způsobem jsou naše informační systémy postaveny a jak fungují. A chápeme, že existují určitá omezení v tom, jak ty systémy poskytují informace a jak podporují přímo policisty Eh, na frontových liních, ať už to jsou imigrační důstojníci, pobřežní stráže, policisté nebo kdokoliv jiný. Jeden z hlavních důvodů těchto problémů je to, že systémy čas od času nedovedou komunikovat a sdílet informace mezi sebou. A tím pádem diskutujeme o možném zlepšení interoperability což zní naprosto nemotorně a příliš technicky, ale de facto to je velice důležité, chceme-li účinně bojovat s terorismem, kriminalitou a chceme-li skutečně podpořit ty, na které spoléháme na té frontové linii. Jsem velice vděčný za to angažmá, eh, které jste vy vyvinuli k tomuto tématu. Měli jsme možnost o tom stručně hovořit v lednu a březnu a i bilaterálně s některými z vás. A teď o tom hovoříme dnes. Já tuto snahu vítám a budu ji vítat i nadále v příštích týdnech a měsících. 16. května v nejnovější zprávě o pokroku k Unii bezpečnosti komise nastavila svůj přístup k tomu, jak můžeme v oblasti interoperability dále pokračovat. Ten přístup je založen na zjištění eh, expertní skupiny na vysoké úrovni, která byla zveřejněna 11. května. Ten přístup a náš návrh na další kroky je téma eh, naší dnešní diskuse, ale než k tomu přejdu, rád bych eh, se ještě vrátil o pár kroků zpět a rád bych připomněl určité informace o kontextu celé věci. Strategie Komise k informačním systémům pro bezpečnost a ochranu hranic a celková práce expertní skupiny na vysoké úrovni to není něco, co jsme si vymysleli v posledních týdnech nebo měsících. V návaznosti na teroristické útoky z března 2016 komise pečlivě zvážila eh, možnosti bezpeč- eh, informačních systémů pro bezpečnost a hranice a, zvá- a zhodnotila to, jak fungují a už tehdy identifikovala několik nedostatků. Za prvé, suboptimální využití existujících systémů na straně členských států. Za druhé, určité chybějící funkce v některých existujících systémech, například nedostatečné využívání biometrických dat. Za třetí, mezery v informacích, které vedou k nekompletním si nastínění informace pro eh, důstojníky v terénu. Za čtvrté, fragmentovaná architektura řízení dat. Eh, informace se ukládají separátně v nepropojených systémech, což vede ke vzniku slepých míst. Aby se eh, tyto nedostatky vyřešily, navrhli jsme kroky ve třech oblastech a to jsme popsali v komuniké z dubna 2016 eh, na téma silnější a chytřejší informační systémy, kde jasně říkáme, že Charta základních práv nám v této oblasti vede ruku za všech okolností. V první řadě, a co je nejdůležitější, zdůrazňujeme nutnost maximalizovat výhody existujících informačních systémů. Tvrdě pracujeme s členskými státy, abychom propagovali lepší využívání již existujících systémů a s radostí říkám, že zde zaznamenáváme jasné kroky o pokro- eh, v oblasti jaksi zlepšení, například využívání šengenských systémů, což je naše největší eh, databáze, kde došlo k navýšení aktivity v určitých oblastech až o 40 za rok 2016. Tam, kde funkce chybí, pracujeme na tom, abychom ty systémy vylepšili. Například zřizujeme automatizovaný systém identifikace otisků prstů, abychom národním orgánům umožnili kontrolovat jednotlivé osoby eh, podle šengenského systému na základě otisků prstů. A představili jsme také legislativní návrhy na další posílení existujících systémů, podobně eh, jako v oblasti eh, databáze pro, azylo, pro žadatele o azyl a pravidelnou imigraci v oblasti Eurodaku. Za druhé, kde to bylo nutné, uzavřít eh, mezery v informacích, jsme navrhli nové informační systémy. Jak víte velice dobře, paní předsedkyně, například ten EU Entry-Exit System pro efektivnější řízení hranic a systém autorizací o eh, cestujících, abychom eh, získávali více informací o těch, kteří přijíždějí bezvízově do EU. Nakonec naše strategie z dubna 2016 zdůraznila potřebu zlepšit interoperabilitu informačních systémů a e, představila několik možností, jak toho dosáhnout. K tomu se za chvíli vrátím. Ale e, ne, ne, nepřicházeli jsme s ukvapenými závěry. Vzhledem k právními a techni, právním a technickým problémům ohledně interoperability, včetně možného zásahu do základních práv, jsme si chtěli ponechat dostatek času, abychom to celé zhodnotili velice pečlivě a co nejkomplexněji. To byl základní úkol té expertní skupiny na vysoké úrovni, která byla zřízena pro zhodnocení eh, nutnosti, technické proveditelnosti a proporcionality těch jednotlivých možností, jakými jsme chtěli dosáhnout interoperability. Práce této skupiny, doufám, že budete souhlasit, včetně eh, ostatních panelistů, eh, byla inkluzivní a transparentní. Inkluzivní, protože se zde združili experti e, ze všech členských států, přidružených států z Schengenu, agentury, včetně agentury FRA, náš koordinátor proti terorismu a Evropský ochránce dat. Sekretariát Libe se toho účastnil jakožto pozorovatel a ta skupina byla také velice transparentní. Veškeré záznamy ze schůzí byly veřejné a aby se ta transparentnost ještě zvýšila, já jsem požádal skupinu, aby představila prozatímní závěry už v prosinci a měli jsme možnost o nich v lednu zde na této půdě diskutovat. Výsledky práce této skupiny jsou podle mě velice vážné a ohromující a chtěl bych poděkovat všem, kteří eh, do nich přispěli, včetně mimo jiné kolegů panelistů. A komise Eh, jak jsme řekli, v květnu už řekla, že vítá závěrečnou zprávu této skupiny. Co se týká základních úkolů té skupiny, to znamená hodnocení různých možností interoperability, zde došli k závěru, že je nutné a technicky proveditelné pracovat na řešeních ve třech oblastech. Za prvé, eh, evropský vyhledávací portál. My jsme tomu původně říkali Single Search Interface, ale eh, to pak vedlo k záměnám s národními podobnými portály. Za druhé, sdílená služba pro přiřazování otisků prstů a za třetí ulož, společné úložiště identit. Eh, ta skupina došla k závěru, že v zásadě by ta řešení byla implementovatelná eh, v souladu s požadavky na ochranu dat. Rovněž zde byla čtvrtá možnost, která byla na stole v rámci strategie z dubna 2016, tedy propojit systémy tak, aby data registrovaná v jednom systému by mohla být i automaticky konzultována jiným systémem. Co se týká této možnosti propojenosti, skupina na vysoké úrovni došla k závěru, že by se to mělo zvažovat pouze případ od případu. Ta skupina se rovněž zaměřila na celou řadu dalších aspektů, které se týkaly stávajících informačních systémů a možných mezer. A e, během diskuse se tohoto rád dotknu případně separátně, ale základní úkol té skupiny e, spočíval v interoperabilitě. Takže, jaký je nový přístup komise k řízení dat pro datovou bezpečnost a ochranu hranic na základě práce této skupiny? Navrhujeme, aby vše, veškeré informační systémy, které jsou centralizované v EU pro zajištění hranic a řízení migrace, aby všechny tyto systémy byly interoperabilní. To znamená Schengenský informační systém, vízový informační systém, Eurodac, eh, navrhovaný systém EU Entry-Exit, navrhovaný ETIAS, a e, ten navrhovaný e, systém e, záznamů stresních rejstříků pro příslušníky třetí státu EU. A co tím myslíme? Myslíme tím zaprvé, tedy Evropský vyhledávací portál. To pomůže policistům a celníkům, kteří pracují v terénu, dostávat se do několika informačních systémů v EU zároveň a získají združené výsledky na jedné jediné obrazovce. To jim umožní použít existující systémy lepším a produktivnějším a rychlejším způsobem. Za druhé, eh, sdílená biometrická přidružovací služba, to znamená eh, údaje o otiscích prstů ve všech systémech, což umožní vyhledávat biometrická data napříč všemi systémy najednou. A za třetí, společný společné úložiště identit, základních identifikujících údajů ze všech systémů, to znamená jméno, datum narození a pohlaví kohokoliv v těch systémech a že to tedy bude uloženo pouze jednou. E, ta sdílená e, biom, e, biometrická služba zajistí, že každá osoba může být identifikována pouze pod jednou identitou ve všech systémech, takže se vyhneme situacím, kdy ta samá osoba je registrována v nepropojených databázích pod různými aliasy, což bohužel eh, což se bohužel eh, stává, což jsme viděli v případu těch eh, minulých útoků. Jak jsem řekl, ta tři řešení byla takovým základním návrhem a byla už součástí Eh, těch návrhů ze strate- strategie z dubna 2016. Ale teď díky práci expertní skupiny došlo k jejich vycizelování a eh, víme, že jsou proveditelná jako řešení, tedy že je možné toto provést a přitom splnit všechna základní práva. To nám umožňuje navrhnout tyto kroky tak, eh, aby se nám Eh, dařilo lépe spravovat data pro bezpečnost a ochranu hradic, abychom národním orgánům lépe pomohli řešit eh, tyto nadnárodní hrozby terorismu a eh, jiné hrozby. Je důležité poznamenat, co nenavrhujeme. Nejedná se o návrh na vytvoření nějaké obrovské databáze, kde by bylo všechno propojeno se vším. V rámci toho navrhovaného přístupu si každý systém zachovává e, svůj specifický účel a pravidla pro retenci dát, pro přístup a tak dále. A tento přístup by nevedl k propojení všech těch jednotlivých systémů. Pouze by docházelo k sdílení informací o základní identitě a otiscích prstů, aby se zajistilo, že daný jednotlivec nebude moci být identifikován pod více než jednou identitou. A ještě jednou, nejde o to, abychom sbírali víc a víc nových dat. Jde o cílený, inteligentní způsob, jak využít stávající informace, které již jsou v systémech, které máme, a to za nejlepším účelem. Díky novému rámci na ochranu osobních údajů a díky výhodám nových technologií a bezpečnosti informačních technologií je možné zajistit, aby informace byly k dispozici podle potřeby jinak, aby se omezilo zpracovávání dat na to, co je absolutně nutné a proporcionální. A to v souladu s aktuálními omezeními. Takže interoperabilita není podkopáváním ochrany dat. Ba naopak, rád bych zdůraznil, že práce na interoperabilitě je plně zakotvena eh, v respektování základních práv. Och, eh, zákony na ochranu osobních údajů zajišťují, že osobní údaje nebudou zpracovávány nezákonně. Aliasy a falešné identity nejsou však chráněny eh, zákony na ochranu osobních údajů. Náš přístup je takový, že chceme data protection by design a by default. A protože ty systémy jsou jen tak dobré jako data, která v nich jsou, pracujeme rovněž na zlepšení kvality těch dat. Interoperabilita může fungovat pouze tehdy, pokud členské státy budou do těch informačních systémů zadávat přesné a e, akurátní údaje a kompletní údaje. Proto budeme pracovat na kvalitě dat, e, což je práce, která byla zahájena dříve tento rok. Naše agentura pro e, velké IT systémy EULISA hraje velice důležitou roli v zajištění toho, že budeme mít kvalitní data. Kromě toho obecně i vzato tato agentura je a bude zásadním hráčem v dosažení té interoperability. Když už hovoříme na cestě za interoper- o, o cestě za interoperabilitou, co bude další krok, co se bude teď dít, jaké procesy navrhujeme dál. E, zde je několik důležitých bodů. Za prvé, chceme navrhnout společně s vámi abychom uzavřeli všechny otevřené složky v oblasti informačních systémů, které, o kterých se aktuálně diskutuje. Za druhé, chceme sadu nových legislativních návrhů na posílení EULISA a na doplnění e, toho návrhu o ECRIS. Za třetí, další technická analýza. A co je také velice důležité, za čtvrté, společná diskuse Eh, všech tří institucí na téma další kroky. Za prvé eh, chceme zintenzifikovat práci, spolupráci s vámi v parlamentu a s radou, abychom eh, uzavřeli diskuse o všech informačních systémech, pokud to bude možné, tak do konce letošního roku. Jsou to rovněž legislativní priority v rámci společného prohlášení předsedů tří institucí a proto by se podle toho prohlášení eh, se mělo podařit je uzavřít ještě před koncem letošního roku, jak už jsem řekl. Eh, když jsme diskutovali o interoperabilitě v březnu, tak eh, už tam zaznělo, že práce na interoperabilitě by neměla zpomalovat ty návrhy, které již jsou na stole. Všechny ty návrhy řeší důležité informační mezery a vyžadují si naše kroky naš, náš zásah. Ty informace budeme každopádně potřebovat, alespoň my jsme o tom přesvědčeni. Bez ohledu na to, Eh, jak se rozhodneme, co o tom, co uděláme s tou interoperabilitou jako takovou. Právní základ všech eh, dotčených informačních systémů je potřeba zaprvé stabilizovat a odsouhlasit teprve poté, můžeme začít s implementací nových navrhovaných postupů tak, aby to bylo eh, uřiditelné. A proto se nejprve musíme dohodnout k těm návrhům, které jsou aktuálně na stole. Druhý aspekt naší představy eh, o cestě vpřed je eh, několik legislativních návrhů, které představíme příští rok. Navrhneme posílení právního mandátu EULISA, přičemž cílem je té agentuře umožnit, aby hrála tu zásadní roli, ty, roli na cestě za interoperabilitou. Ten návrh rovněž reflektuje důležitost role této agentury a zajišťování vysoce kvalitních informací. Paralelně s tím představíme doplň, doplňující návrh o ECRISu, kde zohledníme diskuse, které jsme vedli mimo jiné i s vámi zde v parlamentu, ale také v radě, ehm, ohledně toho původního návrhu z ledna 2016. Cílem je vytvořit centralizovaný systém pro identifikaci ehm, občanů třetích států, kteří byli usvědčeni, usvědčeni z nějakého stresného činu. Za třetí, a to říkáme naprosto na rovinu, je potřeba provést další technické analýzy. Expertní skupina na vysoké úrovni dospěla k závěru, že je technicky proveditelné implementovat ta řešení, o kterých jsem mluvil k interoperabilitě, ale ta skupina rovněž identifikovala nutnost dalších kroků u podrobností těch technických řešení a tady právě potřebujeme tu technickou analýzu. Tu analýzu provedeme společně s EULISA, a to prostřednictvím technických studií a konceptuální práce. Rovněž i zde spoléháme na kontinuální podporu eh, Evropského ochránce dat a agentury FRA eh, během celého tohoto postupu. A samozřejmě Pravidelně vás budeme a radu informovat o jakémkoliv postupu v této technické analýze. A tím se dostávám k tomu poslednímu nejdůležitějšímu bodu naší další práce. Rádi bychom vás vezvali na půdě parlamentu a vezmeme i, tak i radu, aby probíhala společná diskuze o interoperabilitě, to znamená o námětech, které zrovna předkládáme. Tato debata už byla v jistém slova smyslu zahájena v posledních měsících na akcích typu dnešního setkání. Chtěli jsme řešit otázku interoperabilitou. navíc eh, na červnové radě ministrů pro spravedlnost a vnitro by se měla otázka interoperability také probírat. My nadále chceme zahájit repartitní technická jednání na podzem tohoto roku na toto téma. Znamená to tedy, že se nikterak nesnažíme uspěchat závěry. Naopak, chceme důkladně promyslet tato velice důležitá témata. Je zde zcela nepochybně několik okruhů, které se zaslouží intenzivní debatu všech tří institucí a už jsme v dubnu 2016 ve své strategii prohlásili, že závěry expertní skupiny budou podkladem pro další práci a spoluzákonodárce mají rozhodnout o podkladu pro další návrhy, jak by to mělo vypadat v praxi, pokud jde o zpracování otázky interoperability. E, koordinátor proti terorismu žil a, a po mé levé straně za, z agentury za základní, pro základní práva a další kolegové jsme upozorněni na některé otázky, které budeme muset při společné rozpravě řešit. A mezi ně patří potřeba zajištění bezpečnosti hranic, otázka proporcionality, jak zajistit eh, soulad s principy ochrany práv. Všechna tato otázky znamenají, že bychom měli společně otázku interoperability zpracovat nejpozději do konce tohoto roku v rámci těchto výměn bychom měli i v rámci této technické analýzy zpracovat co nejrychleji legislativní návrh interoperability, a do které bychom zapracovali příslušná řešení. Tam bude nepochybně patřit i veřejná konzultace a vyhodnocení dopadu, včetně otázky souladu s předpisy týkajícími se základních práv. Uh, s potěšením říkám, že v tuto chvíli máme možnost učinit ten další krok v rámci celého procesu a to je krok směrem k závěrům ohledně interoperability systému zajištění bezpečnosti eh, hranic a rád bych, abyste se všichni do tohoto procesu zapojili, abyste s námi absolvovali tuto společnou rozpravu na základě toho, co budeme předkládat, co předkládáme dnes a co se objevuje v několika zprávách a myslím si, že je to pro nás jedinečná a velice důležitá zkušenost a příležitost lépe dopracovat tyto systémy v souladu s předpisy pro týkajícími se základních práv. Budeme spolupracovat s migračními úřady, budeme spolupracovat eh, s eh, ostrahou hranic dalšími orgány pro Eh, prosazování právních předpisů a budeme se snažit eh, takto činit pro blaho všech našich občanů. Myslím si, že to opravdu stojí za to. Děkuji. Děkuji komisaři Kingovi a musím říct, že opravdu nebylo potřeba vám dávat limit 30 minut, což je dobře pro nás, protože máme příležitost přejít k dalším prezentaci. Myslím, že bylo velice dobré si na začátek uvědomit, co je interoperabilita podrobně, co je cílem celého projektu, jak vypadají jednotlivé databáze, které jsou dotčeny otázkou interoperability a rovněž také, jaké jsou zde výzvy, pokud jde o dosah, kvalitu a přesnost informací a údajů, které jsou tak zásadní pro oblast interoperability. V tuto chvíli předám slovo Žilu Kerkovi. Máte opět zhruba 30 minut. Děkuji. Děkuji, dobré odpoledne všem. Já v prvé řadě poblahopřeji eh, komise jak už zaznělo, a já to musím potvrdit, že se jednalo o proces, který byl velice inkluzivní a ti, kteří budou dostatečně stateční na to, aby si přečetli tuto technickou zprávu, tak těm musím říct, že je to velice zajímavá zpráva. A dobrým příkladem je právě zapojení výboru LIBE, který byl přizván, aby se účastnil jako pozorovatel a vyjádřil zájem o tuto rozpravu a jak už zaznělo, tento výbor zahraje velice důležitou roli při společné rozpravě a následně při přípravě legislativního návrhu, který by, by měl zapracovat příslušné závěry naší práce. A jak říkal pan komisař, musíme zde vytvořit skutečné partnerství a proto jsem tak vděčný za naše dnešní setkání, které ukazuje na jasný zájem z vaší strany. Následující měsíce bychom měli řešit zřejmě nejdůležitější prvek bezpečnostní unie. Zde opravdu Evropská unie může uh, do celého procesu vnést mnoho. Dochází k posunu paradigmatky. do jaké míry a jak potřebujeme informační systémy. Stávající nastavení v eh, členský, členských států v, na, v naší agentuře, v celé skupině, se v tuto chvíli mění. Není to vůbec snadný proces, každý máme za sebou svoji vlastní minulost, ale musíme se nově zamýšlet nad eh, vyvážeností mezi bezpečností a svobodou to znamená i ochranou dat. Musíme hledat nové způsoby, jak eh, dodržovat pravidla týkající se ochrany osobních údajů. A jak říkal pan komisař, rada by měla závěry přejmout. Ano, i kvalita dat je velice důležitá, to znamená posunutí mikrofonu je zásadní rada by měla přejmout své závěry v červnu, jak už zaznělo, a my jsme už eh, o nich hovořili. příloze 5 naleznete náměty, které předkládáme, včetně určitých osobních hm, poznámek. Jak musím říct, že se mohu podepsat pod tyto eh, návrhy. Jenom bych vám rád vysvětlil, proč potřebujeme tolik interoperability mezi jednotlivými databázemi. Je to proto, že historicky jsme byli za poslední 10-15 let omezováni jednotlivými smlouvami, které do určité míry amsterdamská smlouva posouvaly migrace a další otázky do prvního pilíře. A my jsme se ponechali třetí pilíř, to znamená bezpečnost, spolupráce v oblasti uh, prosazování uh, právních předpisů a v oblasti ju, justice. A zde se vytvářely různé databáze. Každá agentura měla svoje databáze, každý mechanismus, každý samostatný cíl měl svoje databáze. A někdy docházelo k docela umělým rozlišováním a někdy uh, docházelo k tomu, že ostrá hranice ne, tedy nemohla zaměřit pouze na migrační tok. A vzhledem k tomu, jak docházelo po, za ty poslední roky k tomu roztříštění, často říkám docela uměle, tak jsme museli se zamyslet nad tím, jak realizovat určité sloučení. A jak zároveň se zaměřit na ty, kteří potřebují ochranu, jako jsou žadatelé o azyly. A zároveň jak eh, ponechat eh, volný pohyb v rámci šengenského prostoru. Pokud nemáme ty data eh, k dispozici najednou, můžeme některé z těchto cílů zanedbat. A jak potřebujeme všechny tři systémy. První důvod je ten, že jde o přívětivost eh, k uživateli. Když hovoříte s někým, kdo chrání hranice na ostrovu Lesbos, tak on vám řekne, že není možné otevírat jednotlivé databáze jednu po druhé a čekat vždy na příslušný čas, příslušnou odezvu. Řada členských států to tak ani v tuto chvíli nečiní. Další je systém uh, dosažení schody, kdy potřebujeme určitý systém, jako máme v rámci SIS, hit, no hit, to znamená hledání, eh, hledání eh, výsledků eh, šetření, kdy se snažíte zjistit, jestli ta informace je nebo není k dispozici. Hit, no hit je systém, který vám nedá přístup k datům, ale sdělí vám, že takový údaj, požadovaný údaj existuje a následně musíte absolvovat celý proces k tomu, abyste se k příslušnému údaji dostali. Pak je zde i Europol a Interpol, které využívají tento systém sdílení, dohledávání, nálezu. Interpol je jediný nástroj, který mají k dispozici všechny země středozemí. A jak už zaznělo, a to řekla i rada k Europolu, že je velice složité, aby existovala eh, dohoda pro všechny země od Maroka až po Turecko. My v tuto chvíli zatím ještě nemáme operační dohodu s Tureckem. Pokud existuje jedna země z mého pohledu, kde je toto opravdu potřeba, tak je to Turecko, ale je není taková dohoda k dispozici, protože oni nedodržují nebo nesplňují všechny naše požadavky. To znamená, že Interpol je v tuto chvíli jediný mechanismus, který můžeme použít všichni. Všechny státy. Dále omezení e, záběru anebo záměru bylo velice zajímavé na začátku debaty, když jsme hovořili s kolegy z EDPS, že zaznělo, že vymezení záběru je něco, co je dáno legislativou. Není to pravidlo, které by vyplývalo z, z předpisů ohledně ochrany osobních údajů. Když eh, je ten záběr jednou definován, tak se ho musíte držet. To znamená, že nemůžete příslušné údaje použít pro jiný záměr. Pakliže ale naleznete jiný záměr, tak eh, byste neměli být omezeni tím, abyste ten údaj použili dál. Já vám udám eh, eh, příklad. Pokud se podíváme opět na nařízení Eurodact, kde se objevuje sloučení těch dvou cílů, to znamená bezpečnost a zajištění požadavku žadatelů o azyl. Privacy by design. Není to úplně právní pojem, který by byl definován eh, v nařízení, ale já si myslím, že my jsme zatím ještě nevyčerpali úplně možnosti právě se by design. Tohle je naše veliká příležitost se nad tím hloubkově zamyslet a kreativní zamyslet. Myslím si, že můžeme dosáhnout lepší vyváženosti mezi ochranou osobních údajů a bezpečností, pakliže maximalizujeme možnosti v oblasti eh, privacy by design. A já nechci hovořit příliš technicky, ale třeba zašifrování, kde máme data, a chceme chránit data, k nímž se nemá nikdo eh, dostat za přísných podmínek. A tím se dostáváme ještě k další oblasti, to jsou biometrická data. Je naprosto naléhavé, abychom začali zadávat biometrické údaje a tím nemyslím jenom um, otisky prstů, ale tím myslím biometrické údaje 21. století, včetně, včetně obličeje. Měli bychom se uh, snažit o to, abychom odstranili všechny překážky, které bránily přívětivosti k uživatelům. A to je možná důvod, proč některé agentury členských států vůbec nechtějí vyhledávat údaje v Eurodactu, protože je to zkrátka velice složité a tím pádem toto nařízení není až tak prospěšné. Přístup do jednotlivých databází pro orgány eh, či na trestním řízení, orgány eh, vyšetřující a eh, justiční v rámci celé té kaskády. Myslím si, že bychom měli vytvořit specifické vyhledávání biometrických mhm. údajů a neměli bychom se snažit omezovat dostupné informace. A v závěru bych ještě chtěl říct, že bychom měli do celého procesu zapojit jednotlivé agentury. My jsme jim doporučili, aby nám předložili mm, příklady z praxe použití jednotlivých databází. To znamená, že agentura by měla mít svůj hlas v rámci celé debaty, měla by navrhnout možnosti řešení. Pak je zde Frontex a Europol, i ti by měli předkládat své praktické příklady. Pro mě taková šablona toho, co by se mělo eh, v rámci návrhu eh, zajistit, je interoperabilita zvnějšku, kterou bychom měli od počátku sledovat a Frontex a Europol v tomto sehrávají zásadní roli. Zároveň bychom měli zajistit cíle týkající se migrace a týkající se zajištění našich hranic. Tolik tedy v krátkosti z mé strany k příloze číslo 5. Já budu moc rád, pakliže uh, budeme moci spontánně debatovat o tomto tématu. Jak říkám, je to pro, pro nás velice důležité eh, téma, velice důležité téma pro komisi. Děkuji, paní předsedkyně. Já vám děkuji. A už v tuto chvíli mě napadla jedna otázka, možná si ji ponechám na později. Nejsem si úplně jistá, jestli ty jednotlivé pilíře existence smluv je jediným důvodem toho, proč máme jednotlivé uh, různé agentury. Já si myslím, že to je částečně proto, že členské státy mají své instituce, své agentury, které řeší buď otázku bezpečnosti, azylu nebo migrace, případně samostatně. A myslím si, že to je součást těch všech důvodů myslím si, že bychom měli dále hovořit o tom, jak by bylo možné tyto oblasti vzájemně propojit, což je téma, ke kterému se můžeme dostat později. A teď s radostí předávám slovo Michaelu uh, eh, McFertovi, který, musím říct, se musí uh, rychle uh, brzy odejít, ale jeho kolega jeho kolegyně zůstává v sále i následně, takže zde bude pro zodpovězení případných otázek. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, Agentura pro základní práva je velice ráda, že byla přizvána k spolupráci skupiny na vysoké úrovni. My zpracujeme zprávu k našemu pohledu týkajícím se základních práv eh, v oblasti interoperability Eh, chceme posílit interoperabilitu informačních systémů a to přináší jak rizika, tak i příležitosti z hlediska základních práv. Já v prvé řadě budu hovořit o těch možných výhodách, než se dostanu k příslušným hrozbám a výzvám, které jsou s tím spojeny. A také vám nabídnu několik eh, možností, jak se vyhnout případům porušení základních práv. Začnu tedy pozitivními stránkami. Interoperabilita informačních systémů nám nabízí nové možnosti, jak lépe a rychle chránit eh, údaje. Pokud například o nezletilé interoperabilita může pomoci v případě eh, hledání Eh, ztracených dětí, které mo- mohly být oběti eh, pašování. Jsou zde údaje týkající se tři- eh, občanů třetí státu, kde se můžeme dostat k, k údajům, které nám mohou pomoci bojovat proti zločinům, včetně terorismu. Tím, že budou naše systémy interoperabilní, budeme schopni lépe pomáhat těm, kteří žádají o mezinárodní pomoc v oblasti například chybějících dokladů totožnosti cestovních dokladů, kde je snadnější těmto osobám eh, tuto totožnost eh, dodat a prokázat. Stejně tak u žadatelů o azyl, o, o, eh, i zde tento systém přináší výhody v tom, že nebude docházet k nelegitimním návratům. Budu hovořit o základních právech, právu na soukromí, právu na eh, ochranu osobních údajů. Eh, interoperabilní systémy eh, rovněž také, ale navazují na celou řadu dalších práv, jako je třeba právo na správnou zprávu, právo na opravné prostředky, zákaz mučení, svoboda, bezpečnost člověka a lidské důstojnosti, je zde návaznost na další, jak negativní, tak pozitivní stránky, jako je třeba otázka azylu, otázka práva dítěte, otázka rovnosti před zákonem. Je zde velice důležitá věmka a to je to je zákaz mučení. Velice málo ostatních práv jsou práva absolutní. Existují výjimky a omezení a proto musíme vždy prokázat příslušný záměr a záběr a potřebu chránit bezpečnost a svobodu ostatních a musíme vždy prokázat podklad takovýchto práv. Takováto omezení musí vždy dodržet eh, proporci, princip proporcionality, eh, nutnosti a zákonnosti. A tím, že bereme v potaz tyto jednotlivé principy a hovoříme o interoperabilních informačních systémech, tak zde hovoříme o sedmi citlivých oblastech. Za prvé, interoperabilní databáze budou velice atraktivní pro ty, kteří se snaží dostat k osobním údajům prostřednictvím nezákonných prostředků, to znamená zločinecké organizace, hekři, eh, vlády eh, států, které se snaží o boj proti, eh, na legitimní boj proti eh, opozici. Také, to, také je zde zvýšená pravděpodobnost, že takovéto údaje budou nezákonně sdílené s třetími státy. Jsou zde pravidla týkající se zákazu sdílení informací s třetími státy a ty tyto zákazy se ne vždy systematicky uplatňují a zde existuje riziko, že příslušná osoba její rodina bude potom předmětem jakési odplaty. Interoperabilita může také vést k tomu, že se poukáže na přítomnost příslušné osoby v našich, systému, v našich systémech. Takový úředník by nevěděl, že existuje Eh, co existuje o příslušné osobě v systémech, jako třeba eh, evropský systém eh, údajů o fyzických osobách, už to stačí, že tam existuje hledaný nález. Kvalita dat je zde naprosto zásadní, a to zvláště proto, že biometrická data velice souvisí s otázkou důvěryhodnosti. Je velice těžké se vyhnout chybám v případě alfanumerických dat zadávání eh, těchto údajů do jedné eh, databáze může vést k tomu, že by se mohly chyby přenášet z, z jedné oblasti do další. Naše agentura provedla šetření týkající se biometrických údajů v eh, evropském kontextu, to znamená na hranicích v oblasti azylu. My jsme požádali naše pracovníky, aby se zeptali konzulátu EU a vyžádali se od nich počet případů chyb a polovina našich pracovníků nám nahlásila případy nesprávných a chybných údajů. Interoperabilita má také další souvislosti týkající se práva dětí. Jejich fyzických vývoj může snižovat zvláště postupem času spolehlivost údajů e, i evidence rejstříku trestů, pokud jde o imigrační eh, tresty má své protichůdné dopady na děti, zvláště pokud dítě nemohlo být uh, právně odpovědné za tyto přestupky či, či zločiny. Eh, když se snažíme zjistit nelegální migranty, tak e, tyto osoby se mohou vyhnout situacím, kde se bojí začení či zadržení. Například se mohou vyhýbat e, lékařským a vzdělávacím zařízením z tohoto důvodu. Pak je zde riziko diskriminace při tvorbě profilu. E, data v informačních systémech se mohou používat pro posouzení rizika. To není uh, nic proti ničemu, pokud jde o základní práva, ale diskriminační profil, to už je problematické. Máme zde několik kategorií dat, které eh, uvádějí informace týkající se zdraví, sexuální orientace, eh, víry, národnosti, rasy a tyto informace bude možné v rámci celé databáze dohledávat eh, průběžně. My se snažíme řešit případy porušení základních práv, k nímž už to šlo. Nicméně důležitou součástí naší práce je i prevence. A v tomto duchu bych rád ještě stručně pohovořil o třech klíčových otázkách, kterých jsem se částečně dotknul, a to je uh, Otázka ochrany osobních údajů, děti a azyl. V prvé řadě ochrana osobních údajů. Je naprosto zásadní, aby interoperabilní systémy byly navrženy tak, aby nedocházelo k žádnému porušování ochrany osobních údajů. To znamená, musíme se zde vždy držet omezení podle záběru, podle úmyslu, podle cíle a dodržovat i eh, lhuty interoperabilita by neměla vést k tomu, že budeme shromažďovat více dat, než co je nutné. Eh, data Protection by Default, což eh, je eh, systém Privacy by Design, musí odpovídat všem principům ochrany osobních údajů. Jednou, jedním, jednou z výhod je možnost poskytnout úřadům uh, možno seznámit se s tím, kde došlo k nesprávným údajům. Příslušné orgány by se měly tedy vytvořit postupy k tomu, aby automaticky ověřovaly data v jiných informačních systémů a mohlo docházet k eh, okamžité nápravě. Za druhé děti. Při hledání eh, dětí které se mohly stát obětí eh, pašování. Měli bychom zde mít k dispozici efektivní systém zadávání ztracených dětí do informačních systémů. To by mělo být navázáno na docela na uh, uh, odpovídající vzdělávání těch osob, které se danou záležitostí zabývají. Migranti za třetí, nezákonní migranti. Měli bychom zajistit, aby poskytovatele sociálních služeb ne, ne, nemuseli sdílet informace s imigračními úřady, aby, aby byly k dispozici takové možnosti pro tyto osoby, že by mohly eh, eh, podávat příslušná podání bez strachu o zatčení. Musím říct, že interoperabilita není něco, co by bylo automaticky vnímáno jako uh, riziko pro, z hlediska porušení základních práv. Ovšem, měli bychom pamatovat na to, abych eh, jednotlivá práva, která se objevují v chartě, byla vždy dodržována v rámci Evropské unie. Implementace těchto práv v praxi je eh, něco, co bychom mohli prostřednictvím mm, nového systému zajistit. Já se musím ještě jednou omluvit, eh, musím totiž na letadlo, ale kolegyně, která v sále zůstává, bude schopna vám odpovědět eh, na všechny otázky. Děkujeme, pane řediteli, za váš pohled na možnosti interoperability a rovněž na hrozby interoperability. Děkujeme, že jste upozornil na problémy, k nímž může dojít je pravda, že musíme hledat dobrá řešení ještě předtím, než celý projekt spustíme. Je totiž lepší vždy být dobře připraven, spíše než to řešit ex post. A já v tuto chvíli dám slovo Giovannimu Botarlimu. Máte prosím 15 minut. Um, good afternoon, everybody. Děkuji, přeji všem dobré odpoledne. Děkuji za přizvání paní předsedkyně na tuto schůzi. Rád bych v první řadě zmínil, že si velice vážím toho, že komise pozvala Evropského ochránce dat, aby byl součástí té expertní skupiny na vysoké úrovni. My jsme přijali pozvání jako pozorovatele, ale chovali se k nám jako k řádnému členovi a to vnímám jako znak rostoucího povědomí o, o důležitosti principu ochrany údajů v této oblasti a jako ocenění naší práce z nedávné doby příspěvku do politické debaty. Já sleduji všechny schůze té skupiny a e, z toho celého procesu jsem si vybral příležitost reflektovat nové výzvy, které možná vyžadují nový přístup. A vidím zde, že ta reflexe zatím neskončila ale jsem zde dnes, abych se s vámi podělil, kromě tedy toho eh, proslovu k této zprávě, o určité dodatečné předběžné komentáře. Asi se všichni shodneme, že Evropa čelí ne novým, ale velice vážným výzvám, například v důsledku přílivu uprchlíků a migrantů, a také v důsledku rostoucích obav o bezpečnost. Takže roste tlak na navýšení evropských kapacit pro řešení těchto a jiných konkrétních výzev. A proto ta aktuální situace a nutnost zajistit vyšší bezpečnost na území EU eh, poňoukla Evropskou komisi a nejen ji, aby spustila několik iniciativ. Jak už říkal komisař King, komise zvažuje vytvoření několika nových velkých evropských IT systémů, tedy ETIAS, Entry Exit, a přichází také z návrhy, jak upravit stávající v informační systémy CIFS a Eurodac. Mám-li jmenovat alespoň dva. Je zde trend dávat větší přístup do evropských informačních systémů Europolu a Frontexu a zároveň s tím komise spustila takový velice zajímavý proces takzvané interoperability všech těchto evropských velkoškálových informačních systémů. Co to znamená z hlediska ochrany údajů? My vidíme, že na jedné straně migrační krize a na druhé straně teroristické útoky pohnuli tím kivadlem pomyslným na stranu většího zpracování osobních údajů a proto se sbírá nebo bude sbírat více dat za více účely při stále větším počtu orgánů, které k těm datům budou mít přístup. A zároveň zde vidíme určité riziko takového smazání eh, hranic mezi, mezi účely řízení migrace a mezi bezpečnostními účely. Byť, eh, byť to jsou podle nás dvě naprosto odlišné oblasti veřejné politiky. Jaká je naše pozice k tomuto? Jak víte, já jsem eh, z justičního pozadí, zabýval jsem se spravodajstvím v oblasti organizovaného zločinu a trestním právem. A jako jeden z prvních uznávám, že je potřeba lépe sdílet informace a že je potřeba dohloubky reflektovat, jak na úrovni EU, byť tady ta diskuse má probíhat i na národní úrovni, ta výměna názorů, eh, jak by ta názor, výměna názorů měla vypadat, jak by měly vypadat ty IT systémy. To znamená účinné informační nástroje, které přispějí k tomu, aby ti správní lidé měli ty správné informace v tu správnou dobu, aby mohli podniknout ty správné kroky. Ale my tu nejsme kvůli ochraně osobních údajů. Aktuální koexistence eh, různých velkoškálových IT, systém, IT systémů na úrovni EU je výsledkem konkrétní potřeby v době, kdy ty informační systémy byly vytvořeny. A to je vám všem velice dobře známo. A rovněž zde máme institucionální, politický a právní kontext, v jakém eh, se ty potřeby řešily. Teď, eh, zde máme tu novou migrační výzvu a ty bezpečnostní výzvy, kterým dnes čelíme, a to může vyžadovat zcela nové přístupy, zejména v oblasti sdílení informací a jejich řízení. Takže pokud by šlo o mě, tak v zásadě naše pozice je taková, že podporujeme iniciativu komise reflektovat celkovou strategickou vizi toho, jak učinit management a užívání těch dat efektivnější, účinnější a uznáváme, že ta kontaktní skupina na vysoké úrovni velice zajímavě přispívá do této debaty. Ale rád bych rovněž připomněl, jak říkal kolega z agentury FRA, že respektování základních práv, včetně mimo jiné právo na ochranu osobních údajů, je zásadním předpokladem pro řešení jakýkoliv těchto výzev eh, pro modernizaci architektury EU v oblasti řízení a zprávy osobních údajů. Takže eh, děkuji za to, co komisař King eh, zde dnes řekl o závazku komise plně respektovat zásady ochrany osobních údajů. Zmínil nejenom přístupová práva, ale třeba také retenci dat. No a pak mohu říci, jak víte, soukromí a ochrana osobních údajů nejsou absolutní právo, mohou být za určitých podmínek omezeny. A zároveň tvůrci politiky musí konkrétními důkazy ospravedlnit nutnost každého opatření a musí demonstrovat, jak je dané opatření proporcionální vůči dané politické oblasti. A to implikuje jasný popis přesného účelu daného opatření v těch opatření, která mají tím opatřením být protlačována, proč je to opatření naprosto zásadní pro, pro vyřešení toho problému a proč e, jiná opatření méně intruzivní dostatečná nejsou? Jak víte, v nedávné době jsme u nás přijali e, takovou sadu nástrojů, říkáme tomu Necessity Toolkit, což vám má pomoci odpovědně dohlížet na přípravu nových opatření v oblasti zpracování osobních údajů a zasahování do základních práv, kde k tomu může docházet. E, zpráva kontaktní skupiny na vysoké úrovni, jak víte, se stává ze tří hlavních částí, to znamená zlepšení aktuálních systémů, vytvoření nových systémů, interoperabilita mezi eh, všemi těmito systémy a já se zaměřím pouze na ten poslední bod, to znamená tu interoperabilitu. Než jsem sem přišel, začal jsem analyzovat, co to znamená v praxi a zjistil jsem si jednu definici, o kterou bych se s vámi rád podělil. Ta je postavena na popisu možnosti, schopnosti jednotlivých informačních systémů komunikovat, vyměňovat si data a využívat informace, které byly vyměněny. Takže interoperabilita není jako taková v nesouladu s principy ochrany osobních údajů. Ale je potřeba zabývat se konkrétními okolnostmi, konkrétně tím, o čem mluvíme. A ve svém komuniké o silnějších a chytřejších hraničních informačních systémech komise hovoří o čtyřech rozměrech interoperability, které jsou pak v té zprávě dále rozebrány, kromě e, interkonektivity, což se zatím vynechává. Proto, e, jak jsem zmínil, je naprosto zásadní, aby každá forma interoperability jasně hovořila o konkrétním cíli, který se má řešit, o konkrétním problému, který má být vyřešen a proč a jak je to opatření nutné na vyřešení toho problému. Ta zpráva se hodně snaží vyjasnit důvody implementace jednotlivých forem interoperability. Možná ten základní podkladový cíl a související cíle těch konkrétních řešení, jaká komise představila, Eh, by bylo možné lépe specifikovat, aby se umožnilo detailnější hodnocení nutnosti a proporcionality. Kromě tedy nutnosti a proporcionality eh, dnes každý hovoří o omezení účelu a podobných principech, což neznamená, že by právo mohlo udělat cokoliv, eh, jak se uvádí v našem slavném stanovisku pracovní skupiny, je potřeba také řešit otázku kompatibility jednotlivých účelů a podle mého názoru otázka zprávy a řízení hranic a migrační krize musí být vyčleněná na základě potřeb složek činných v trestním řízení. Není možné, aby e, tyto složky neměly přístup k datům, ale je potřeba rozlišovat mezi primárními a sekundárními účely. To je naprosto klíčové. Takže ta zpráva hovoří o zamýšleném využívání e, těch biometrických služeb a o společném repozitáři alfanumerických identifikačních dat, aby se prostřednictvím tzv. označení vlaječkou zdůraznilo, zda ty informace jsou nebo nejsou k dispozici v jiných databázích. Rádi bychom zdůraznili, že existování, že, že to, že nemáme takovýto systém vlaječek, znamená, že nemáme dostatečné údaje, protože nemáme všechny údaje o identifikovatelné osobě, Eh, třeba například, že o dané, na danou osobu bylo vydáno upozornění v rámci šengenského systému a když nějaký uživatel nemá právo přistupovat k informacím v informačních systémů, tak by na základě stávající legislativy neměl mít k dispozici žádné tyto informace, i když třeba by ty informace byly omezené pouze na to, že se řekne, že ta vlaječka tam je. Takže e, omezení účelu e, určuje Eh, ta relevantní data, která se v jednotlivých systémech mohou sbírat a osoby a úřady, které mají k těmto datům přístup a jiné klíčové aspekty, včetně mimo jiné eh, další využívání těchto dat. Proč jsme tady dnes? Tyto informační systémy byly vždy vytvořeny za konkrétním účelem, eh, s konkrétními pojistkami a konkrétními bezpečnostními okolnostmi a konkrétními omezeními přístupu. A udělení systematického přístupu pro teď nějaký jiný účel než ten původní, který byl specificky identifikován, eh, možná zúvodňuje eh, analýzu eh, takového možného omezení účelu. Takže samotný fakt, že je dnes technicky možné vyměňovat si digitální informace mezi interoperabilními databázemi, nebo že by bylo možné sloučit ty databáze, to samo o sobě neopodstatňuje výjimku z toho principu omezení účelu. Takže je potřeba stavět na tom, co říkal komisař King, Interoperabilita by nikdy neměla vést k situaci, kdy nějaký orgán nebo osoba, která nemá mít právo přistupovat k datům nebo e, využívat určitá data obsažená v jiném informačním systému, nebo by neměla mít přístup k více datům, než kolik potřebuje. Takže interoperabilita sem e, zde zavádí významnou změnu do té aktuální architektury těch velkoškálových IT systémů. Posouváme se z uzavřeného systému do eh, systému sdílení informací, kde dochází k propojování jednotlivých systémů. To znamená, bezpečnost informací takového rozhodnutí eh, nelze podceňovat, jak říkáme v rámci skupiny, a eh, proto také podporujeme řádné zajištění informací a jejich bezpečnosti a související analýzu ještě předtím, než toto opatření bude implementováno. Takže Technologie, technická řešení mohou být i podporou politiky, ale nesmí to být naopak. V situaci, eh, kdy se zdá, že technické, eh, technické volby řídí politiku, tak to nelze akceptovat. A proto bych rád řekl, že je čas na redukcio ad unitátem. Za druhé, Eh, myslím si, že bychom měli zvážit, eh, jakých výsledků můžeme dosáhnout krátkodobě, když budeme pracovat eh, na základě nezpozměněné aktuální legislativy. Může se totiž stát, že některé ty výsledky, některé ty cíle, které považujeme za důležité, nemohou být naplněny, protože ta aktuální legislativa vypadá tak, jak vypadá. Dobrá politika na ochranu osobních údajů neznamená nutně pluralitu eh, a odpojené databáze, fragmentovaná sila, překrývající se databáze, které je potřeba validovat separátně eh, v rámci různých for. Myslíme si, že interoperabilita může být i významným příspěvkem eh, k těm cílům, jakých se snažíme dosáhnout, ale sama o sobě nám nic nevyhraje. Mé zkušenosti z analýzy eh, nedávných eh, událostí potvrzují, že je zásadní sdílet informace, zajistit kvalitu informací a jejich kvalitní analýzu. A to analýzu relevantních informací relevantními osobami. A poslední věta, jakákoliv akce na úrovni EU by měla být rozvíjena také na úrovni národní, eh, co se týká jaksi paralelní činnosti. Děkuji a končím přesně včas. Děkuji, pane Lutarelli. Tak pokud jsem to správně pochopila, tak principiálně, a tady souhlasím, interoperabilita není problém, ale pokud bychom eh, s nějakým zázrakem dokázali s ní začít už zítra, tak by to způsobilo celou řadu problémů, protože zatím nejsme připraveni řešit jednotlivé výzvy, které jsou před námi. Takže Eh, je před námi rozhodně hodně práce. Eh, když jsme s tímto bodem začínali v pořadu jednání, tak eh, jsme řekli, že bychom nejprve požádali koordinátory a poté ostatní řečníky, ale protože zde vidím pouze dva koordinátory, nevím, jestli třeba Natalí by chtěla začít, jinak bych zkrátka dala slovo ostatním. Dobře, takže začneme panem Natěm za EPP a potom Natalia. Nejprve pan Nať. Máte slovo. Děkuji. Pane komisaři, vážení hosté. Já myslím, že všichni znáte pozici EPP v oblasti bezpečnosti. To je pro nás klíčové téma. Všichni víme, že s terorismem nelze bojovat eh, zbraněmi. Je potřeba s ním bojovat informačními systémy, bojovat preventivně chybějící funkce, nepropojené databáze a systémy, to je přesně to, eh, kde jsou slabiny našeho systému a spousta jednotlivců a organizovaných skupin toho, toho zneužívá. A to pak zažívají naši občané. Rád bych řekl, že pro nás je velice důležité, aby došlo k vyvážení eh, svobody občanů a eh, jejich bezpečnosti. Ale bezpečnost, eh, za bezpečnost už dnes naši občané platí vysokou cenu v členských státech. Už tak. Takže já nemyslím pouze na cenu ochrany osobních údajů, ale myslím také na svobody, které byly vytvořeny Evropskou unii výdobytky jako svoboda pohybu. Zrovna včera a celou noc jsem jel z Chorvatska do Bruselu a ta, ta svoboda pohybu je obrovský výdobytek v rámci šengenského prostoru. Z Chorvatska, které není v šengenském prostoru, do Slovinska dvě hodiny čekání, ale ze Slovinska do Rakouska jen jedna hodina a z Rakouska do Německa také jenom hodina. A to byly desetitisíce lidí tam. Takže myslím si, že pokud jsme schopni, a ono to nikoho nerozčilovalo, protože lidé by si řekli, že ty kontroly nebo ty údaje, ty náhodné kontroly, řekněme tomu tak, nám pomáhají v rámci naší bezpečnosti. Ale je potřeba, aby lidé věděli, že ty kontroly k něčemu jsou. Že využíváme možnost integrity a spolupráce v Evropě. Tedy když někdo kontroluje někoho náhodně, tak je to užitečné. Nejen pro ten jeden členský stát, ale pro celou EU. A že s EU tím pádem můžeme udělat bezpečnější místo. A poté, myslím, naši občané budou daleko ochotnější zaplatit tuto cenu, eh, vyrovnat se s tím úbytkem na svobodě. Takže EPP podporuje snahy eh, v oblasti zprávy a řízení dat. Myslím si, že ty technické problémy, jak jste řekla vy, paní předsedkyně, ono to není jen v rukou parlamentu. Je to také v rukou profesionálů, a bude potřeba hovořit o záměrech a cílech EU. Děkuji. Děkuji. Takže normálně by další byla koordinátorka SAD, ale nejprve dostane slovo Natalí za ALDE. Děkuji, Brigit, paní předsedkyně. Vážení pánové, nejprve bych úvodem samozřejmě chtěla poděkovat komisaři Kingovi za dynamický přístup návrhu nebo sdělení, které předložila komise a tedy za existenci této pracovní skupiny, za, která odvádí práce na v oblasti interoperability. To je téma, kteří občané těžko chápou někdy a trošičku jsou k tomu zdrženliví, ale když si vyhradíme určitý čas, tak se nám podaří jim to vysvětlit. Měla bych několik stručných připomínek a několik otázek, protože Sofie na, na jednotlivé panelisty. Já bych chtěla připojit. Ono to zde zaznělo víceméně, že je pro nás všechny zásadní zajišťovat eh, vnitřní bezpečnost a bezpečnost na hranicích Evropské unie. To je něco, o čem občané hovoří a samozřejmě očekávají konkrétní výsledky. A také to, aby údaje byly nejen sdílené, ale aby, byly sdí- aby bylo možné je sdílet vůbec. Vy jste to už ostatně uvedli, co se týká definice interoperability. To neznamená schromažďovat stále více a více informací. Vy jste hovořili o o tom, že to by neměl být nějaký obrovský systém, který by potom znásoboval rizika související se základními svobodami, ale zejména by to mělo znamenat, a to je naše společná odpovědnost, vytvořit takový informační systém, který bude chránit základní svobody, tak aby fungovalo to všechno společně, což bohužel dnes tomu tak zatím není zdaleka. Nemělo by smysl schromažďovat údaje, pokud nebudou inteligentně zpracovávány a zejména pokud jasně nebude stanoveno, kdo přesně má přístup k těmto systémům, aby to bylo tedy dobře vysvětleno a jaké přesně konkrétní cíle jsou s tím spojeny. Tedy interoperabilita, vy jste o tom hovořili, o které zde mluvíme na evropské úrovni už poměrně dlouho. Tak to je to jsou tedy ty jednotlivé informační systémy, o kterých jste zdůraznil, že by měly být postupně eh, jaksi eh, transformovány a reformovány. Některé eh, jsou teď revidovány, a některé už byly a ty další budou později. Když tedy hovoříme o té interoperabilitě, tak zda zde čelíme určitému pačvorku a tak, aby ten systém byl skutečně efektivní. Zda bychom neměli spíše počkat na to, abychom měli nějaký globální systém a proč bychom tedy nezreformovali současně všechny ty systémy. Protože když je budeme měnit, reformovat každé tři měsíce, tak dosáhneme nové mozaiky a ona to je naše odpovědnost. Zase to bude uh, znásobovat rizika, uh, Budou se tam schromažďovat obrovské množství eh, údajů a mě neměli bychom ztrácet ze zřetele ty cíle, takže ten prv, ta první připomínka, to je spíše velká otázka. Potom, co se týká těch databází, každý z vás dnes odpoledne jste o tom hovořili, zvyšování počtu těch registrovaných údajů. Jedna z prvních věcí, které bychom měli udělat, než budeme vytvářet nějaké nové databáze, nebylo by tedy potřeba nejprve se ujistit o tom, zda jsou skutečně zapracovány, začleněny do té databáze. Asi Chápete, co říkám a zda jsou tam správně začleněny? Protože určitě víte, že je hodně států, které nezapracovávají ty údaje. Takže ten systém je čím dále složitější a činí to určitý falešný dojem o bezpečnosti, protože v té síti je obrovská díra a komise samozřejmě o tom ví. Takže toto je také v mých očích velice důležitý problém. A na jednotlivých schůzích a slyšeních, které jsme měli před touto dnešní schůzí, tak abychom se dobře připravili na eh, práci na tomto velmi choulostivém a citlivém tématu, tak někteří hovořili o důležité výzvě, která se týká ne technologie, ne techniky, ale lidských zdrojů, toho lidského potenciálu respektive nedostatečných lidských zdrojů k tomu, abychom všechno toto tak jak si uh, eh, uvedli v život. Je zde velké množství údajů, které se musí eh, zpracovávat, analyzovat, eh, řídit, musíme mít samozřejmě kompetentní lidské zdroje a dostatečné. To je také vaše odpovědnost. Asi tímto bych ukončila, protože jinak bych mohla hovořit nekonečně dlouho a doufám, že dostanu od vás nějaká vysvětlení. Děkuji. Tak uvidíme, na kolik otázek se podaří odpovědět. Eh, já se pokusím o konkrétní eh, otázky jako koordinátorka SAD. Interpol byl zmíněn jako dobrý příklad, ale Interpol je dobrý příklad, jak ukázat, že někdy ty informace v databázích nejsou správné. Můžeme si být jistí, že všechny informace v EU, které jsou v databázích, jsou vždy správné a jsou vždy kvalitní? A pokud jde o propojování databází nebo eh, práci s operabilitou, není právě tady to nebezpečí, že nesprávné informace se šíří eh, rychleji než eh, izolované databáze a že špatná rozhodnutí jsou častější než u jednotlivých databází. Druhá otázka se týká přímé výměny informací mezi databázemi co se týká výměny mezi databázemi, tady potřebujete určitá pravidla. Proč vyměňujete, co vyměňujete, jaké informace to jsou. Pokud je to víceméně automatické, jsme připraveni ten algoritmus pozměnit pro tu výměnu, pokud se mění tedy eh, způsob, jak fungují kriminálníci, nebo dochází k nesprávnému ukládání informací. A další otázka interoperability je, jak to bude s bezpečnostní dat. Teď je tedy možné nejen eh, hackovat nebo zničit určitá data v jedné databázi, nebude, ehm, nevznikne ten problém, že když někdo hackuje jednu databázi, tak tím poškodí data v různých databázích. Jsme na to připraveni? To je další otázka. A jak to bude s kvalifikací těch pracovníků? Teď máme experty na migraci, to je v pořádku, máme experty na policii, pak máme různé pohraniční pobřežní stráže někde mezi tím. Ale eh, najednou ti lidé budou mít přístup k různým informacím. Co to pro ně znamená? Co s tím mohou dělat? Jak může ten pohraničník nebo odborník na migraci nebo policista reagovat. Jsou připraveni vyměňovat si názory a ptát se někoho dalšího na názor, než, eh, ovlivní, než podniknout to, eh, to rozhodnutí, které ovlivní status toho člověka, který je před nimi. Takže to je několik konkrétních otázek a teď proběhneme seznam dalších kolegů. Jako první má slovo pan Albrecht. Thank you very much. Um... I'd like to, uh... Děkuji mnohokrát. Já bych s dovolením začal tím, že bych se odkázal na to, co už eh, zaznělo z úst některých řečníků. Hovořili o tom, že třeba bojovat proti teroristům prostřednictvím informačních systémů, nebo lépe řečeno prostřednictvím lepších informačních systémů. A já zde mohu říci, že to je možná nejhorší nesprávný výklad situace, který zde panuje už desetiletí. a Já bych ráda řekla, že by bylo dobré poznit paradigma, že je to určitě lepší a užitečnější než výměna informací mezi členskými státy. To vnímání, že databáze jsou v podstatě informační systémy, které budou bojovat proti zločincům a teroristům, to je myšlenka, která je zkrátka nesprávná. Takhle to nefunguje. A Problém, který zde už zaznamenáváme po desetiletí, spočívá v tom, že systémy, které existují, již nejsou dostatečně dobře využívány a navíc nemáme dostatečně dobře vyškolené pracovníky, kteří by byli schopni pátrat po pachatelích a zajistit jejich stíhání. Zde musím také říct, že když už hovoříme o tom, tak se příliš soustředíme na změnu stávajících systémů, spíš než na to, abychom je konečně začali uplatňovat. Na posledním zasedání Libe v Bruselu se zde hovořilo docela široce o studii, kterou vypracovala nezávislá expertní skupina z různých pohledů. A hovořilo se o tom, jak se za poslední desetiletí uplatňovala pravidla EU proti terorismu a bylo naprosto devastující slyšet ten závěr, jak se stávající mechanismy a opatření uplatňují ve stávající situaci. Takže nejde až tolik o to, že by bylo potřeba je změnit, spíše je začít uplatňovat. Existuje zde určitá neschopnost členských států využívat infrastrukturu, kterou máme k dispozici už po desetiletí na úrovni Evropské unie. Já zde musím říci, že jak na to šli koordinátoři eh, rady za poslední desetiletí? A potom se nám snaží dávat lekce a říkat nám, co má parlament udělat, a to je součást celého problému. A já se domnívám, že komise by se neměla držet tohoto už tak špatného příkladu v kontextu tohoto důležitého tématu, jako je interoperabilita. A už jste zaznělo, že zde existuje rozdíl mezi jednotlivými orgány Evropské unie a tam nejde jenom o ty pilíře, jde také o tradice, ústavní tradice, zvláště v mém členském státě musím říci, že náš soud bude hodně rozhorčen, pokud se začne rozlišovat mezi jednotlivými orgány a úřady v způsobem prostřednictvím Bruselu. Pokud opravdu chcete být důvěryhodní a chcete se zasadit o zájemnou spolupráci, tak si myslím, že není vůbec dobrý nápad spochybňovat eh, rozdělení moci v rámci právního státu a v rámci naší demokracie existují zde ústavní principy a základní práva, která se týkají právě omezení záměru a to je neuvěřitelná ignorace. Například Lucemburský soud už několikrát za poslední roky, dva, tři roky, Eh, konstatoval, že omezení podle záběru je klíčovým principem našich smluv a nejde jenom o to, že jsou to nějakí blázni, kteří žádají o ochranu osobních údajů, že to je skutečně základní právo, které podpírá veškeré prosazování a vymáhání práva. Vždycky je třeba provádět šetření a hledané výrazy podle tohoto omezení. Já se domnívám, že je, zde chybí základní porozumění tomuto pojmu, pokud hovoříme o interoperabilitě. A já jsem se tady roz, rozčílil ohledně toho, co říkal pan komisař King. Je jasné, že v řadě případů jsou ty výsledky velice dobré, pokud jde třeba o společné rozhraní a hledané výrazy, tak se řada z nás shodne, že je třeba využívat technologické inovace a lépe využívat možnosti, které orgány mají, pokud jde o eh, jednotná šetření několika databází v případech, kde je to možné, na tom se asi všichni eh, shodneme, jde to o technických podrobnostech, o kterých bychom museli hovořit podrobněji, jak to udělat, abychom nepodkopali nějak základní principy a právní základ toho všeho. Ale když jde o to úložiště mm, totožností, společné úložiště eh, totožnosti, tak se ptám, co je záměrem? Je to skutečně to, abychom se zbavili těch falešných pozitivních eh, nálezů, či v případě falešně negativních nálezů? Tohle bychom všechno mohli ušetřit, ošetřit, eh, se domnívám, a měli bychom se o to zasadit, aby to bylo akceptovatelné řešení, ale musíme se prvé řadě ujistit o tom, že zde neexistuje žádný skrytý paralelní program či eh, cíl. A komunikace z hledisk, z, z, ze strany rady je v tomto směru klíčová, aby se zde vybudovala tato důvěra. Musíme eh, se snažit o to, abychom nedávali do stejné kategorie Interpol a Europol, což vůbec nepřispívá k budování důvěry, sdílení informací v rámci uh, Eh, jednotlivých administrativ, jako je Trumpova vláda, či ještě hůř Turecko Erdoganova administrativa, nebo dokonce snad s čínskými orgány sdílení informací tohoto typu nemůžeme řešit společně s tím, jak se snažíme řešit společné chápání jednotlivých pojmů v rámci Evropské unie a to ještě víc po nedávných událostech. Takže si myslím, že musíme tohle zřetelně odlišovat a musíme se snažit o společné pochopení těchto pojmů, což je klíčové z hlediska důvěry a z hlediska dalšího pokroku, o který všichni zde stojíme. Děkuji. Děkuji. A Gue, pane, paní Veršat, prosím. Ano, děkuji. Já bych řekla, že jsem obdivovala určitou opatrnost v tom, jak jste eh, prezentovali ty věci ve vašich eh, předpříspěvcích. Je to možná určitá změna nebo vůle. Nechci být soudcem v tomto. Možná bychom se měli více zaměřit na otázku základních práv a na připomenutí pravidel. Zejména jsem ocenila, myslím, pan Muterely vysvětlil tuto věc. Jsou to, eh, že tyto technické záležitosti by měly být eh, ve službách politiku a ne naopak. To je to jádro problematiky, kterou, o které zde dnes hovoříme a kterou se všichni zabýváme. Současné problémy, na které narážíme v této oblasti, zejména v oblasti bezpečnosti a boji proti terorismu, to také zde bylo řečeno některými z vás já si myslím, že budoucnost se může vytvořit pouze, pokud skutečně zhodnotíme to, co se dělo dosud. To je vlastně spolehlivost a schop, možnost sdílení informací. Jsem francouzská, jsem velice citlivá, co se týká otázky bezpečnosti. Myslím si, že Francie zaplatila velkou cenu této oblasti, ale to není otázka pouze problému hranic, která se zde pochybňuje, ale otázka sdílení informací, jejich spolehlivosti. A dosud jsme nepokročili ku předu. Nesouhlasím s vaším optimismem, pane Kingu, ohledně SISu. Já se zabývám touto záležitostí paralelně. Bylo, jste se uvedl číslo 40 pokud jsem to dobře pochopila, tak budeme znovu reformovat SIS tak, aby, protože SIS 2 nefunguje, takže budeme zavádět novou metodiku, která v podstatě bude krokem zpět oproti tomu, co jsme učinili se SIS 2. Já si myslím, že naše problémy by měly být nad rámec konkrétního dopadu interoperability, ale musíme provést hodnocení, bilanci jednotlivých těch systémů, které existují, abychom věděli, kde jsou ty slabiny. Uvedu další příklad, jakožto francouzska velice mi leží na srdci to, co se děje na francouzsko-italských hranicích v této chvíli. Ve jménu bezpečnosti, protože Francie požádala o obnovení kontroly na hranicích eh, šengenského prostoru z důvodu teroristických eh, útoků. Dnes tedy se to netýká, dnes se dívám na COP21, ale co se děje na francouzsko-italské hranici? Provádí se tam systematická kontrola. Jsou to systema, prakticky ti, kteří jsou podezříváni z toho, že jsou nelegálními migranti, kteří jsou tedy kontrolováni a systematicky vraceni. Samozřejmě za eh, dodržování základních práv, jak vlastně to eh, bude pokračovat, aby nedocházelo k těm unikům. Proč jsme neprovedli studii dopadů ohledně EKAS? Proč to není možné? než bude pozdě. Proč jsme nemohli provést dopadovou studii ohledně otázky systematických kontrol a jak si myslíme, že lépe vyřešíme ten problém, když budeme provádět náhodné kontroly, zejména když jsou zde velké počty turistů, kteří cestují v určitých chvílích. Já se na to všechno dívám a jsem opravdu zděšena, protože si kladu otázku, co se nám snažíte prodat, kde je bezpečnost evropských občanů. To je nesmírně důležité. Ano, dodržování základních práv je důležité. Ano, dodržování ochrany údajů je důležité, ale je to důležité ve, ve skutcích a nikoli pouze v slovy a je zde určitý únik a nedostatečná ní pokroku předu, co se týká používání techniky. A to platí zejména v dialogu se třetími zeměmi. V tomto okamžiku my, jakožto Evropská unie, financujeme zavádění databází ve všech zemích původu, odkud pocházejí ti migranti. Co se udělá s těmi databázemi? Jsou to ty stejné databáze, které se budou používat? Pro, k čemu? Jaký je jejich konečný cíl? Jaký je ten cíl, který chceme skutečně dosáhnout? A podle mě zásadní otázka to je skutečně bezpečnost občanů a bezpečnost občanů, to vlastně jde nejdřív přes lidské prostředky, prostřednictvím školeného, kvalifikovaného personálu, který dokáže řešit jednotlivé konkrétní situace. Jinak zde prostě stále budou ta rizika zranitelné osoby, bude růst jejich počet, budeme čelit stále morbidním statistikám na našich hranicích a budeme muset vysvětlovat, že to je chyba já nevím koho, těm než těch nešťastných zemích původu, kterým nedáváme dostatek prostředků. Já jsem opravdu zděšena, když vás všechny slyším, protože si myslím, že to neposkytujete ty dostatečné informace, které nám umožní zanalizovat věci a pokročit směrem ke spolehlivému systému a to je ten jediný cíl, který bychom měli mít na zřeteli. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Zazněla celá řada poznámek a doplňujících otázek a stále ještě máme tři žádosti o slovo, tak vás všechny poprosím o maximální stručnost, aby se na všechny dostalo a aby měli i řečnice za panelovým stolem prostor odpovědět. Paní Činči má slovo jako první, prosím. Děkuji, Birgit. A chtěla bych také poděkovat komisaři a všem ostatním řečníkům dnešního panelu pane komisaři, vám bych chtěla poděkovat a poblahopřát za obrovskou práci, kterou jste odvedl a za to rozhodnutí, že chcete zapojit všechny evropské instituce, protože takto složitá, komplexní a delikátní otázka opravdu eh, si zasluhuje zapojení všech tří evropských institucí. Spolupráce mezi policejními složkami, vysvědnými službami je nejen nezbytná, ale opravdu naprosto prvořadá a zásadní k tomu, abychom dokázali čelit těm závažným rizikům, se kterými jsme všichni konfrontováni, ale musíme zachovávat na zřeteli eh, dodržování základních práv a musíme se tedy podívat, jaké mohou být dopady těch rozhodnutí, které, která budou přijata v této oblasti. Já osobně souhlasím s tou myšlenkou, že je nezbytné, mít jeden systém pro schromažďování a výměnu informací, který bude efektivní, který bude funkční a který bude umožňovat do maximální možné míry využívat údajů, které máme k dispozici, abychom dokázali čelit terorismu. Ale nicméně je yes jsem také poměrně překvapena eh, tím, že ten systém je až tak složitý. Ráda bych věděla, zda skupina expertů na vysoké úrovni, která se zabývá touto otázkou interoperability, se zabývala například tím, do jaké míry existují rizika související s hypotetickým pravděpodobně, ale možným využíváním těchto systémů k nespecifickým cílům, k cílům, které nejsou jaksi předvídány k boji proti terorismu. Komisař zde hovořil o proporcionalitě, o dodržování základních práv, ale já bych chtěla vědět, zda toto konkrétní riziko využívání k účelům, které nebyly ty, které byly stanoveny předem, zda se o nich také uvažuje jsou některé informační systémy, které se plně nevyužívají, jak to zde ostatně zaznělo. Takže interoperabilita je považována za nástroj k tomu, aby se stimulovaly členské státy k tomu, aby se více zapojili do schromažďování údajů, do jejich výměny, anebo budeme stále čelit těm problémům, že členské státy nebudou plnit své povinnosti a nebudou poskytovat ty údaje, které již schromáždili. A ještě bych měla konkrétnější otázku, kterou bych vám ráda položila. Hovořili jsme a vy jste zde správně hovořili o základ, právním základu, který by měl být hotov do konce letošního roku. Ale jaký je konkrétní časový harmonogram realizace té interoperability? Zde mám určité pochybnosti. A potom jsme také před chvíli hovořili o tom, že takto široká, rozsáhlá databáze by mohla být také napadána nebo předmětem um, kybernetické kriminality určitých ataků hackerů, i když jsem přesvědčena, že se samozřejmě vyvíjí eh, úsilí, aby se bojovalo proti organizovanému zločinu, ale nicméně někdy máme z toho všeho dojem, že zločinci jsou stále, jak si abych tak řekla, o krok napřed před, tím, než, před těmi, kteří proti ním bojují. Takže bych chtěla vědět, zda tento aspekt byl také zohledněn k tomu, aby se našla odpovídající řešení. Děkuji. Děkuji a teď Sofie Intveld. Děkuji, pokusím se být stručná. Jak víte, jak řekla Natalí, naše frakce v zásadě podporuje princip sdílení informací. A mě překvapily poznámky EPP, protože my jsme chtěli povinné sdílení informací v PNR a EPP to zablokovala jenom na připomenutí. Takže my jsme to chtěli a chceme to dosti výrazně, ale ne bezpodmínečně. Jsou zde omezení, jsou zde limity a zde musím říci, že jsem velice ráda za ten opatrný přístup pana komisaře, velice ráda slyším ty poznámky pana Oflertyho a pana Butarelliho, ale musím vyjádřit své obavy a svoje zklamání nad tím trvalým nedostatkem eh, porozumění protiteroristického koordinátora eh, rady eh, pojmu jako základní práva nebo právní stát. Já s vámi nemusím souhlasit, ale někdo na vaší pozici, aby neměl představu o tom, co znamenají smlouvy, co znamenají zákony, co znamená charta základních práv, a tvrdit tady, že jste byli omezeni a, jak říkal Jan Albrecht, že najednou říkáte, že je potřeba se víc propojovat s Turky a Číňany. Na jaké planetě to žijete? Já si myslím, že vy jste ohrožením demokracie v Evropské unii. Ale ano, jsou to silná slova, já vás slyším, ale hovoříme tady o základních právech 100 milionů evropských občanů. A my víme, že jsou ohrožena. Já si říkám, čímž, čím jménem opravdu mluvíte. Je to názor rady, protože to je velice, velice varující. A teď zpátky ke komisi. Všichni pořád říkají to samé. Plné, pl, plné dodržení charty základních práv, plné dodržení ochrany osobních údajů. Co to konkrétně znamená? Mě by to zajímalo, protože pokud na jednu stranu demolujeme základní práva a děláme to s plným přihlednutím k základním právům, tak to moc smysl nedává. Mě by to zajímalo. Vy jste řekl, že zde tady byl ten inkluzivní proces a bude konzultace a tak dále a tak podobně. Ale názory FRA a EDPS jsou jasné. Je zde několik eh, kusů legislativy, které jsou eh, zkrátka zadrženy v soudním dvoře v Lucemburku. Nebylo by dobré tomu zabránit a zohlednit poznámky expertů FRA a EDPS už od začátku, abychom si byli jisti, že máme systém, který nejen pomůže sdílet informace, ale který také bude splňovat všechny ty potřebné standardy? Další otázka. Hovoříme tady o interoperabilitě, jako kdyby to byla pouze technická otázka, ale co taková eh, interoperabilita zodpovědnosti a eh, občanských práv? Kdo zajistí demokratický a justiční dohled nad sdílením informací. Kam mohou občané jít, když e, budou jejich základní práva porušována. Protože to já tady nevidím. Kdo bude na tu celou věc dohlížet? Národní parlamenty? To asi ne, že ne. Nebo to bude Evropský parlament? No, my bychom byli omezeni, abych se přidržela e, terminologie pana Kerkhovera. A dvě otázky na závěr a jedna poznámka Prosím, nevěřme, že interoperabilita je ta kouzelná hůlka, která nás přes noc zabezpečí. Protože podíváme-li se na ty dramatické události v Manchesteru a na ta fakta, která se kousek po kousku odhalují, tak se ukazuje, že ten terorista, ten eh, viník, nebyl někdo, komu zkrátka přeskočilo. Byl součástí sítě a zdá se, že až pětkrát ty zodpovědné orgány o něm byly varovány. Takže to sprasili doslova oni. Je to lidská chyba, nebo já nevím, jak tomu chcete říkat. A to technickou interoperabilitou nevyřešíme. Takže potřebujeme další návrhy na technické úrovni, ale také Eh, z hlediska toho, a to řešili jiní jinde, jak zajistíme, že informace budou využívány, jak říkal Jan Albrecht, máme, nebo to byla Birgit, kapacitu máme zpracovávat ty údaje, politická vůle sdílet ty údaje tady je. A teď co s tím? A teď poslední poznámka o kapacitě. My jsme alokovali hodně kapacit na boj s terorismem Eh, za ty roky. No a mně by přišlo, že je pomalu na čase zhodnotit, jak se ty prostředky alokovaly a jaké byly prostředky na další boj s kriminalitou a bezpečnost. Třeba, já nevím, boj proti domácímu násilí, což má eh, daleko více eh, obětí každý rok jen v EU než terorismus. A ono se to často považuje za nějaký takový ženský problém nebo něco takového, ale vzhledem k úmrtím je to masivní problém, možná ten dokonce největší, jaký máme. Já jsem četla před dvěma týdny jakousi zprávu, už končím, už končím, o bezpečnosti e, dopravy v Nizozemsku, ale teď už se to zase zhoršuje. Eh, máme 50 obětí na životě eh, v, loňský, v loňském roce o 50 obětí víc než předtím, protože eh, prostředky na dopravní kontrolu, a já nevím, kontrolu rychlosti a kontrolu alkoholu za volantem, tak ty prostředky z rozpočtu se snižují. Takže dosahujeme našich cílů? To je, myslím, otázka, na kterou nesmíme zapomínat. Děkuji. Děkuji, Sofii jako vždy velice angažované, eh, ne příliš stručné. A teď jako poslední Ana Gomez. Děkuji. Já sdílím eh, uspokojení ostatních eh, o tom opatrném přístupu a ta interoperabilita mezi vámi je také dobrá, kterou používáte pro zlepšování této interoperability. chci zvlášť vyzvihnout eh, agenturu pro základní práva a koordinátora pro ochranu údajů. A souhlasím s tím, že problém je kvalita informací a zacházení s informacemi a zdá naše členské státy mají dost lidské inteligence, dost policistů a dalších agentů, aby analyzovali ty informace. Třeba Manchester to byl případ, kdy evidentně ten atentátník byl dobře známý, informací bylo dost, ale zkrátka nebylo dost policistů nebo inteligentních agentů, jak říká řečnice, kteří by ho dohledali. Já se chci zeptat na ty známé mezery, eh, které v tom systému vidíte. Schengenský informační systém, eh, jste řekl, pane komisaři, že je zde centrální. Tady vidíme, že máme problémy i se samotnou implementací členských států v rámci té č- eh, pracovní skupiny. Co, co děláte, když na ty problémy narazíte? Co děláte u těch členských států? Jsou to velice vážné problémy. Pak třeba PNR a veškerý ten povyk a víme, že PNR neobsahuje informace o soukromých letech. A soukromé lety na evropských letištích dokážou divy. Ať už to jsou menší nebo větší letadla. Takže co se třeba dělá s touto naprosto jednoznačnou mezerou eh, v té legislativě? A pak ještě jedna otázka z jiné oblasti, což podle mě je nejvíce skandální, a to je systém, prostřednictvím kterého členské státy importují kriminalitu do EU, což je ten takzvaný zlatý systém, Eh, to znamená různé ty investiční programy, prodej pasů a tak dále, otevřete si internet, tam vám řeknou, že za tři měsíce dostanete pas na Kypr nebo vlastně kamkoliv jinam a stačí vám třeba u nás, stačí vám, když získáte výpis z rejstříku trestu z původního státu. Já mohu eh, si zaplatit výpisy z trestních rejstříků ze spousty států. A to je přece otřesné. Tady hovoříme nebo já nevím, eh, eh, členské státy si dělají eh, velké obavy o uprchlíky a chudé lidi, kteří přicházejí do EU nejen kvůli boji s terorismem a potom v podstatě pracují pro organizovaný zločin a nikdo ani nezveřejňuje data. Žádali jste po nich ty údaje, protože například u nás se užívá tak zkresleně ochrana osobních údajů, a vypracuje se na, ta, na tom základě, ten seznam těch je nějakých 13 tisíc lidí, kteří dostali to zlaté výzum za posledních pět let. Děkuji, Ana Gomeš. Tak, teď už nám skutečně dochází čas. Je tady už paní Vossenberg a možná bude souhlasit s tím, že nezačneme rovnou v pět, možná se trošku opozdíme. Ráda bych přivítala bývalého kolegu Stavrose Lambrinidese, Vítejte zpět na výboru Libe. Eh, nevidím žádný protest od paní Vossenberg, nicméně musím přesto požádat řečníky, aby se snažili se omezit na jedno až dvě hlavní témata ze všech těch otázek, které zde zazněly, a třeba aby do, doplnili něco písemně. Takže ráda bych vám dala dvě až tři minuty každému a pojedeme ve stejném pořadí, jako jsme začali, to znamená, první dostane slovo komisař King. Děkuji. Rád bych připomněl, že jsem o 9 minut skončil dřív na začátku, teď možná si něco z toho vezmu zpátky, abych se pokusil eh, odpovědět na některé naprosto legitimní a správné otázky. Na úvod Jsou zde různé otázky, které byly položeny, velice validní otázky, včetně celé řady otázek paní Gomeš, které souvisejí s velice úzkou definicí toho tématu, o kterém zde dnes diskutujeme. A já to rád bilaterálně s ní proberu. Co se týká tématu, které zde dnes řešíme, já mohu jedině zopakovat, protože to myslím upřímně, že ze strany komise máme, jak doufám, realistické ambice v této oblasti. Eh, ani na chviličku si nemyslíme, že by to byl nějaký všelék, což tady také zaznělo. Eh, rozhodně pokrok v této oblasti, pokud se toho dosáhne, e, neodstraní potřebu zaměřovat se na ten lidský faktor boje se zločinem a s terorismem. Informace a jejich efektivní využívání je nástrojem, který podporuje ty, kteří jsou v té frontové linii, to znamená policisty, Eh, pohraničníky, imigrační eh, úředníky. To je nikdy nenahradí a kdokoliv, kdo tvrdí opak, myslím, nechápe tu základní politiku, jaké se zde snažíme dosáhnout. A i kdybychom se v těchto bodech dokázali posunout, tak jak o nich tady mluvíme, tak to neodstraní potřebu zajistit, aby členské státy a jejich agentury dělali to, co si přece vzali v oblasti informací. Ať už to bude znamenat účinnou implementaci PNR, o tom už jsme mluvili, já to beru velice vážně, nebo to bude znamenat dobré využívání existujících mechanismů a jenom abych to řekl naprosto jasně pro paní Veržia, já nejsem až takový pesimista co do využívání SIS. Došlo tam ke 40% nárůstu sdílení informací v roce 2016 pro osoby e, potenciálně zájmové napříč členskými státy. Samozřejmě je potřeba se zlepšit, ale byl to 40% meziroční nárůst, takže jsou to velké investice členských států do těchto systémů, je potřeba na ně tlačit, aby investovali ještě více. Jeden způsob, jak toho můžeme dosáhnout, zejména v, souvislosti s terorismem, je odsouhlasit si návrhy na povinné sdílení informací v SIS pro informace týkající se terorismu. A opět to jsou skvělé návrhy tohoto parlamentu. Ale nic z toho nebude kompletním řešením problému terorismu. My se snažíme o sérii cílených e, změn, aby ta existující síť výměny informací byla účinnější je potřeba respektovat účel a retenci, to nechceme vůbec měnit. Takže odpověď na tyto otázky, jak budete respektovat základní práva v praxi, je, že e, v těchto návrzích nenavrhujeme navrhujeme žádné změny existujících e, pravidel. Pokud se má nějakým způsobem změnit způsob implementace těch práv, Muselo by to být v novém právním základě, což musí odsouhlasit tento parlament. Toto není technologie, která by poháněla politiku, eh, jak tady zaznělo. Ani se nejedná, jak říkala konkrétně paní Grisbeck, ani se nejedná o to, že bychom se každé tři měsíce snažili něco jaksi přelakovat, aby se tak řeklo. Je potřeba dospět do bodu, kdy věci, které jsou na stole a jejichž původ známe, se vyřeší. A pak je potřeba se podívat na to, co máme, než uděláme cokoliv dalšího a musíme zhodnotit, zda ty otázky chceme vůbec řešit, tu interoperabilitu. A pro mě toto je jednorázová operace. A děláme to ne proto, že můžeme, že máme nějakou novou hračku technologickou. Je to proto, že zde je důvod, e, to znamená přicházející přímo z terénu, jsou to ti, kterým chceme pomoci. A policisté a pohraničníci nám říkají, že jsou frustrováni tím, že nejsou schopni kontrolovat věci eh, na základě informací, které mají mít. Takže chceme jim pomoci tím jednotným vyhledáváním. A je zde reálný problém týkající se eh, nezjištěných eh, alternativních identit, nezjištěných aliasů a cíleného záměru Eh, těch, toho biometrického vyhledávání a repozitáře identit, eh, účelem toho je právě vyřešit tento problém. A pokud nám pomůžete to vyjasnit, to jasně sdělit, aby nemohlo dojít ke zneužití toho systému za jinými účely, a vůbec se nehodlám dotknout otázky sdílení informací s třetími státy, ale pokud nám pomůžete učinit naše záměry v této oblasti jasnějšími, to by bylo skvělé a velice bych si toho vážil. Chceme reagovat na to, co nám říkají z terénu, že potřebují. Každý systém si zachová své konkrétní limitace, svá pravidla a pravidla retence. Jsou určité detaily, detaily které budeme muset zpracovat. Říkali to kolegové na obou koncích tady stolu. Byli v tom procesu po celou dobu a budou i v těch dalších krocích. A myslím si, že na ty otázky, které zmiňují, můžeme odpovědět. A pak proběhne další společná diskuse s vámi a vy budete muset odsouhlasit jakékoliv změny, které zde budou učiněny. No, to je dokonalé, děkuji. Takže dvě minuty pro všechny ostatní. Pan Kerkhoff má slovo. Děkuji. Já bych na, za, na úvod chtěl říct si vše, to, co řekl pan komisař. Interoperabilita není řešením na všechno, není to křišťálová koule. Snažíme se samozřejmě být efektivnější za respektování lidských práv, jak zde zaznělo, abychom jaksi omezili ty mrtvé úhly otázka naplňování nebo tedy zadávání údajů do těch souborů. Já už asi rok na tom hodně pracuji, protože členské státy zadávají eh, údaje z Europolu a ta čísla jsou velmi přesvědčivá. Kvalita údajů, to je možná jeden z nejlepších výsledků této pracovní skupiny. Je to posílení role Eurisy a kdo hovoří o zlepšování kvality, tak hovoří také o zlepšování bezpečnosti údajů. Bezpečnost údajů to je opravdu důležité téma, nezávisle na interoperability. Já si nemyslím, že interoperabilita zvyšuje zranitelnost, ale je to opravdová otázka, kterou si musíme položit. Někteří z vás zdůraznili význam zaškolení nebo kompetencí personálu. Myslím si, že komise vynakládá odpovídající prostředky, protože toto také slouží k posilování ochrany údajů. Co se týká toho společného úložiště, myšlenka je, aby se tam zadávaly biometrické a alfanumerické údaje, aby se zabraňovalo eh, odcizování totožnosti v oblasti boje proti terorismu lidé cestují s několika identitami a v našem zájmu nás všech je toto ověřovat a zadávat. Co se týká Turecka, tak vůbec nesouhlasím s tím, co zde zaznělo. Nenavrhoval jsem sdílení údajů s Čínou, ale říkal jsem, že to eh, Turecko je klíčová země, zejména pro e, uprchlíky ze Sýrie a Iráku a měli bychom udělat vše pro to, kdo, někdo tedy, kdo při, proti tomu, aby nám zde nepřicházeli tady do šengenského prostoru hm, tito nelegální uprchlíci ze Sýrie a Iráku, takže musíme spolupracovat s Tureckem. To by byla chyba, kdybychom tak nečinili pro zvyšování bezpečnosti. A co se týká toho zbytku, tak jsem zde hovořil o omezování toho účelu. Máme zde tu, vedeme zde tu debatu je zde návrh legislativního aktu komise a je to také příležitost revidovat určité věci. A já trvám na tom, že je zde vytvořena v tom silu, jsou zde určité eh, sedimenty, abych tak řekl, související s smlouvami. Uvedu příklad Frontexu, který může schromažďovat údaje o převaděčích, pašerácích lidí, které nemůže sdílet s Europolem z těchto důvodů. Takže s tím nesouhlasím a myslím si, že je důležité, abychom vedli tyto debatu o purpose limitation, o omezení toho účelu. Nesmíme smíchávat hru, hrušky s jabkama, s tím souhlasím, ale tu debatu bychom určitě měli vést. Děkuji. Já děkuji a za agenturu základních práv, prosím, paní Nigert, máte slovo. Já děkuji. Já začnu tím, že se vyjádřím k přidané hodnotě interoperability a k tomu, co zaznělo a k těm několikanásobným identitám, které se objevují a také se budu vyjadřovat k otázce, která je naprosto zásadní a to je omezení a vymezení záběru a záměru. Zde hovoříme o takzvaných označených datech, to znamená, je zde dáno v rámci vyhledávání, že příslušná osoba je zobrazena v databáze, byť třeba příslušný úředník nemá právo se dostat k těmto údajům. A zde máme princip minimalizace dat, protože jsou zde různé informace, které jsou či nejsou k dispozici. Za druhé je zde ta skutečnost, že může dojít k ovlivnění chování takového úředníka. To jsou klíčové otázky, na něž je třeba zareagovat a které je třeba zvážit a případně je třeba je legislativně lépe podchytit v budoucnu při dalším zpracování tohoto tématu. Otázka kvality dat. Na to zde bylo poukázáno a my jsme na to při na, našem šetření ohledně využívání biometrických dat a využívání databází v, v, v otázce ochrany hranic v otázce eh, žadatelů o azyl kladli veliký důraz. My se také domníváme, že interoperabilita by mohla mít i pozitivní dopad na dodržování základních práv a hledání e, pohřešovaných dětí. Tyto informace jsme často zjistili, že jsou příliš eh, nedostatečné, jak jsou zadány v systému, že ta totožnost osob je nedostatečně zpracována. Třetí otázka. Nezákonné využití dat. Přístup, ten oprávněný přístup, zákonný přístup, je by měl být v návaznosti na to, co zaznělo, dostatečně ošetřen v kontextu interoperability, že by tam měly být dány pojistky, ale existují zde další rizika, která souvisejí s dostupností dat a to je otázka dalšího nezákonného sdílení informací a i k tomu dochází případně v Evropě úředníci, kteří mají přístup eh, k těmto databázím a k těmto eh, informacím, musí být eh, oprávněni dostat se k těmto informacím. A i tuto oblast je třeba tedy léta podchytit. Stejná rizika figurují tam, kde se jedná o sdílení informací s třetími státy za určitých daných podmínek. Zde je dána nutnost velice silných pojistek, riziko hackerů je nadále velmi naléhavé vzhledem k velkém objemu dat, které budou tímto způsobem zpřístupněny. Poslední připomínka z mé strany se týká možnosti popřít eh, určité nalezené výrazy na základě nízké kvality dat. A tyhle možnosti jsou v tuto chvíli velice slabé, zvláště pokud jde o oblast biometrických dat. Jak už bylo řečeno, zde je postavení fyzické osoby velice Eh, slabé. Pak je zde další otázka týkající se kvality dat a to je přístup k výmazu dat, k přístup k eh, nápravě a opravě dat, případně špatně zadaných dat. Zde opět potřebujeme velice dobré pojistky, které už v tuto chvíli jsou eh, relativně komplikované v rámci systému VIS a systému Eurodact. A v situaci da, dané interoperability by tento problém mohl být ještě závažnější, protože možná někdy ani nevíme, jaký zdroj sloužil jako podklad pro zadání dat. Já své vystoupení v tuto chvíli uzavřu. Děkuji vám. Zdá se tedy, že vždy je třeba přistupovat eh, k propojeným databázím a interoperabilitě velice Obezřetně musíme se zamyslet nad tím, jaké zde mohou figurovat hrozby. Já se domnívám, že bychom měli ještě naplánovat další debatu k uzavření eh, této záležitosti. Ale ještě než se dostaneme k tomu, jak naplánujeme další setkání, tak dám slovo panu Buterelimu, prosím. Bez ohledu na vaši vize týkající se odpovědnosti. Myslím si, že zde eh, dochází k tomu, že si všichni uvědomujeme, že to není ideální, jak vypadá stávající stav a je třeba podniknout určité kroky. Eh, pokud jde o tu analýzu případ od případu, tak to musíme provádět vždy za každých podmínek, abychom zjistili, jaké výsledky je, třeba, je možné získat eh, v jednotlivých podmínkách členských státu a v jednotlivých podmínkách jejich právních řádů. Já se domnívám a obávám, že nejefektivnější výsledky získáme těmi nejvlivnějšími kroky. To ale neznamená, že nemůžeme nic udělat už teď. Má, v mé zemi máme národní policejní databáze a úředníci mají přístup do této databáze bez tedy toho, aby bylo jakkoliv narušeno právo a princip eh, záměru a omezení záměru. A původně používali všichni různé terminály s různými přístupy k jednotlivým případům, což není nutně z důvodu ochrany osobních údajů, ale samozřejmě Každý krok se musí opírat o snahu o dodržení pravidel. A já se tím vracím k tomu, o čem hovořila paní Katarina Kiniči. To zpětné dohledání jednotlivých přístupů k informacím je klíčovou záležitostí proto, abychom byli schopni dodržet a kontrolovat dodržování principu omezení záběru. Proto Hovoříme o tomto konkrétním případu, kdy tedy jsme hovořili o tom přístupu k informacím. Nehovořili jsme v eh, této souvislosti o bezpečnosti, ale musím říct, že skupina na vysoké úrovni funguje tak, že jaká, jakýkoliv krok, co se týče posílení interoperability, bude rovněž také spočívat v tom, že budeme testovat i integritu celého systému, kde budeme uh, testovat možnosti propojení databází jednotlivých osob, jednotlivých údajů, kde jsme si vědomi příslušných rizik a ta rizika je třeba vyhodnotit. Vymezení eh, záměru, to je třeba vymezit konkrétně i obecně. Sledem k tomu, co se uvádí ve smlouvách a na co, hovoř, na co poukazovala paní LB, eh, zde jsou různé eh, záměry. Jedna věc je migrace, potom je zde bezpečnost v obecném slova smyslu a je třeba vždy dodržovat obecný uh, trend. Já vždy upozorňuji na důležitost analýzy. Nejde jenom o sdílení informací, ale o analýzu informací v Jenom si vezměme ty poslední případy. V tuto chvíli se eh, vyšetřuje v eh, Velké Británii, ale byl to případ i Julie Brand ve Francii. Není to jenom otázka údajů, ale i vyšetřovací techniky. I zde může docházet k určitým změnám. A do toho už vstupuje role národních parlamentů. A ještě bych rád řekl, že jsem byl v Washingtonu před několika týdny a ho, hovořili jsme o ETIAS, o dalších systémech a o návrhu komise a administrativa tehdy Obamy eh, eh, se ptala na to, zda budeme následovat příklad Spojených států, pokud jde o databáze. Já jsem říkal, vůbec ne, přečtěte si náš návrh a samozřejmě říkám, že je třeba uh, tuto oblast vylepšit. Máme k dispozici jednotlivé pojistky, jednotlivé složky a komponenty tohoto návrhu. Já jen vítám inkluzivní přístup pana komisaře Kinga a znovu stejně jako on konstatuje, že je třeba na tom mnohem více zapracovat. Já musím, kolegové, být trochu nezdvořilá a musím se rozloučit s našimi řečníky za panovým stolem a pokud zde ještě jsou nezodpovědné otázky chybějící doplnění, tak eh, k tomu musím říct, že jsem si jistá, že se brzy znovu sejdeme a všechny tyto otázky politického a technického charakteru znovu projednáme. Já vám všem v tuto chvíli poděkuji za účast a přímo přejdu k dalšímu bodu na programu, což je bod rovněž velice důležitý. Jde o boj proti kybernetické trestné činnosti. Paní zpravodajkou je paní Vossenberg, která svoji zprávu odprezentuje. Všichni, kdo odcházejí, opuštějí sál, tak prosím, odcházejte potichu, tak, aby paní Vossenberg mohla okamžitě začít přednášet svoji zprávu k boji proti kybernetické trestné činnosti. Následovat eh, bude i pan Kerkov eh, odchází, ano. Eh, následovat bude vystoupení stínových zpravodajů. V tuto chvíli ale již předávám slovo paní Vosenberg. A omlouvám se, paní Vosenberg, že na vás přišla řada až takto pozdě. Hm. Děkuji vám mnohokrát, byla to velice zajímavá diskuse, propojená s diskusí, na kterou se teď chystáme. Začnu tedy svou konkrétní zprávou boj proti kybernetické kriminalitě, boj proti eh, této pohromě. Zaměřuji se zde na šest hlavních bodů. Podle mě to jsou ty nejdůležitější věci. To je tedy ten obecný rámec těch šest bodů, abychom bojovali proti elektronické kriminalitě. Tedy prevence, zvýšení odpovědnosti těch, kteří poskytují e, tuto ochranu, justiční spolupráce, sběr elektronických dat, tvorba kapacit, to se týká služeb, a spolupráce s třetími státy. Co se týká prevence pro boj s eh, kriminalitou, zde je zaprvé potřeba zvýšit kyberrezilienci vůči rizikům, která existují. Zvyšování povědomí veřejnosti eh, ohledně kybernetické kriminality, zejména co se týká zranitelných uživatelů a dětí. A e, je potřeba probrat se celou tou řadou pozměňovacích návrhů pro nějaký návrh na vzdělávání v oblasti e, v oblasti e, boje s elektronickou kriminalitou na úrovni sekundárního vzdělávání. Je důležité chránit děti a rozšiřovat informace technologie, je o krok napřed před aktuální legislativou. Rovněž je potřeba zhodnotit situaci, v jaké se aktuálně nacházíme, a to pra- s pravidelnou frekvencí, a pak provést komplexní evropský přístup s ohledem na boj s kriminalitou. A to jde ruku v ruce s ochranou základních práv a ochranou osobních údajů. Co se týká služeb, Myslím si, že zde je potřeba větší míra odpovědnosti, a to odpovědnosti poskytovatelů. Tak, aby nelegální online obsah byl odstraňován rychle a účinně. Jinými slovy, abychom se toho co nejrychleji zbavili a samozřejmě je potřeba mít i legislativní rámec, abychom to mohli dělat je velice důležité eh, ten legislativní rámec eh, mít, abychom zrychlili všechny ty procesy a abychom měli eh, účinnou, účinnou justiční spolupráci mezi jednotlivými členskými státy na této konkrétní frontě. V tomto rámci je potřeba zajistit spolupráci policejních složek, to je nutné, aby mohlo dojít k vyšetřování eh, i na internetu a to co nejrychleji. To je samozřejmě ta pojistka, která musí existovat, ale ještě jednou legislativní rámec je zapotřebí, abychom mohli vyšetřovat ehm, zločiny a možné budoucí zločiny. Pokud správně chápu, ehm, mnoho trestných činů, které jsou spáchány na internetu v dnešní době, není vůbec stíháno, takže je potřeba mít preventivní mechanismy, vytvořit aktu, eh, odpovídající legislativní rámec, aby mohlo docházet i k stíhání těch, eh, těch osob, k čemuž aktuálně nedochází. Dále, co se týká jurisdikce, zde vidíme mnoho problémů s určováním toho, jaká legislativa se na co vztahuje a kde. Jsou zde určité idiosynkracie, mezi členskými státy a harmonizace je zde klíčové slovo. To musí být součástí zprávy na toto téma. E, chceme-li společný evropský přístup, potřebujeme harmonizaci a potřebujeme vyřešit otázky jurisdikce. Rovněž je potřeba skoncovat s e, abuzivním chováním na internetu, takže je potřeba sbírat data, e, je potřeba hodnotit ty e-důkazy, to je také velice důležité. Sbírat důkazy, aby byly přípustné u soudu. A já jsem velice ráda, že se na této konkrétní frontě pasováme velice rychle. Rovněž i zde je důležitá harmonizace a společný postup, protože ta situace se liší zemi od země a přípustnost elektronických důkazů je v některých instancích hodně ošemetné. Takže podporuji implementaci té směrnice, co se týká sběru elektronických dat a jejich užívání u soudů. Je potřeba vytvořit společný evropský rámec, abychom mohli zajistit všechny eh, ty potřebné pojistky. Co se týká příspěvku evropských agentur, tedy agentur, které přispívají k účinnosti tohoto celého, e, ty budou potřebovat dostatečné finanční prostředky, aby mohlo docházet k optimální implementační praxi a optimální podpoře na všech frontách. A tím pádem, abychom dosahovali pozitivních výsledků v boji proti elektronické kriminalitě. A vzhledem k tomu, že tento druh zločinu je nadnárodní ze své podstaty, jsem přesvědčena, že v rámci této zprávy musíme kromě spolupráce mezi členskými státy hovořit také o spolupráci s třetími státy. Víme, že elektronická kriminalita, tedy že internet je něco velice pozitivního, ale víme také, že ta infiltrace internetu na té pozitivní stránce, často pochází z oblastí mimo EU. Takže kromě spolupráce, jakou máme mezi členskými státy, musíme mít také spolupráci s třetími státy. Bez toho je jakákoliv legislativa nekompletní. Takže tento druh spolupráce na justiční úrovni je naprosto, naprosto zásadní. Já jsem vám tady teď hodně sumárně přednesla, co podle mě je důležitými součástmi této zprávy, aby ta zpráva byla kompletní. Co se týká harmonogramu, 6. června, tedy dejme tomu za týden, je e, termín pro předkládání pozměňovacích návrhů, jak ode mne, tak od kolegů. Přičemž tedy ty pozměňovací návrhy jsou naprosto nutné. Hlasovat zde ve výboru se bude v červenci a doufáme, že v září, eh, pokud Bůh dá, o tom budeme moci hlasovat na plénu. Děkuji. Děkuji vám za nastínění informací k této velice důležité zprávě o boji proti kybernetické trestné činnosti. Okamžitě teď dávám slovo stínovým zpravodajům, nejprve za SAD paní Dali. Děkuji, paní předsedkyně, abych v prvé řadě ráda poděkovala eh, zpravodajce za to, že nám nasínila tuto problematiku a upozornila na šest priorit. Zde máme několik eh, oblastí, které můžeme dále rozpracovávat. Já je nebudu opakovat, jen poukážu na několik témat, která bych ráda za svoji eh, frakci v této zprávě viděla. Zvláště vzhledem k událostem v posledních týdnech je nyní nesmírně důležité, aby Evropa měla nástroje k tomu, aby mohly úřady řešit technologické hrozby, v které v tuto chvíli vidíme. Když vidím uh, poslední útoky, jako je, infra, jako je infrastruktura Velké Británie, uh, která je velice ohrožena. Myslím si, že jsou zde dvě poučení, která z toho plynou. V prvé řadě uh, když hovoříme o kybernetické eh, trestné činnosti, tak už nejde tolik o finanční trestnou činnost, ale o mnohem závažnější trestnou činnost i narušení sociálního pořádku, kdy jsme zaznamenali eh, kdy jsme zaznamenali útok na 70 tisíc zařízení, včetně uložišť eh, krve, kdy ambulance nefungovala a pacienti museli být odmít, tnutí. Tento útok zarazil nezávislý expert, který v tu chvíli nezávisle prověřoval celou situaci. A to poukazuje na to, že musíme celou komunitu dalších expertů zaangažovat do tohoto boje. A to si myslím, že je klíčové. To jsou klíčové otázky, které je třeba v této zprávě řešit. A moje pozměňovací návrhy se budou vztahovat právě k tomuto. Poslední kybernetické útoky nás ještě více upozornily na riziko takových útoků na zásadní infrastrukturu. A právě proto musíme posílit posílit naše úsilí, pokud jde o uplatnění těch pravých nástrojů na efektivní boj proti takovýmto útokům. Řada lidí říká, že kybernetické útoky jsou terorismem budoucnosti, ale nejde jen o to. Jde i o to, že nás to zasahuje v tuto chvíli, v současné době a právě proto musíme eh, do tohoto boje za, zaangažovat i společnost, komunitu. Máme několik možností. Můžeme podpořit mladé v tom, aby se snažili hledat chyby v infrastruktuře ještě dříve, než e, tyto mezery napadnou ti se zákařnými úmysly. Myslím si, že tím, že zaangažujeme tyto lidi, budeme schopni učinit veliký pokrok. Další oblast, na kterou se můžeme zaměřit, je požadavek velice konkrétního eh, tématu a to je sexuální zneužívání dětí na internetu. I zde můžeme do celé věci zakomponovat eh, společnost a proto ve svých pozněcích návrzích hovořím o možnosti anonymního eh, poukazování na nelegální obsah, kdy úřady by měly k dispozici anonymní informace tohoto typu. Takovýto mechanismus už máme k dispozici pro ty, kteří se chtějí obrátit anonymně na různé tiskové organizace tím, že takovouto infrastrukturu můžeme okopírovat a použít pro náš účel. Já ještě zvažuji možnost pozněcího návrhu v tom smyslu, abychom podnítili veřejný a soukromý sektor v tom, aby se snažili o odolnější eh, nástroje a větší respekt k ochraně osobních údajů. Je třeba si uvědomit, jaké hrozby nám tyto technologie přinášejí, ovšem zároveň, jaké výhody nám přinášejí. Musíme pro naši společnost zajistit v digitálním období lepší bezpečnost informací a lepší bezpečnost našich příslušných infrastruktur. Děkuji a děkuji Miriam a prosím a Natalie Grisberg za ALDE. Děkuji. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za její eh, dobrou spolupráci vel, velmi nás zapojila do této práce a také za to, že tak rychle předložila tento návrh zprávy na první pohled, že já také, podobně jako kolegové, předložím určité pozměňovací návrhy. I když ta zpráva ještě není k dispozici v mém jazyce, tak bych měla několik předběžných připomínek. Uh, a ráda bych eh, nicméně řekla, že souhlasím s těmi hlavními líniemi, které jsou zde navrženy, pokud jde o hlavní cíle, zlepšit reakci vůči kybernetické kriminalitě a těm útokům, které se vyvíjejí, přizpůsobují se. Uh, a to velmi rychle a které, jejichž počet se zvyšuje, takže velmi často jsme jaksi pozadu za těmi zločinci, kteří jsou rychlejší než my. Potom zcela souhlasím eh, o tom, že je nutné mít společnou evropskou definici. Toto je skutečně základní nástroj a domnívám se, že zde velmi rychle dosáhneme konsenzu, zejména pokud jde o ty trestné činy. Potom zcela souhlasím s těmi přednostními cíly, které jste uvedla v úvodu ohledně prevence. Hovoříme také o té kybernetické odolnosti, rezilienci, o tom jsme už často diskutovali v našem výboru. Potřebujeme posílit naši odolnost vůči útokům a více informovat všechny a samozřejmě členské státy ohledně této problematiky. Mám výhrady k určitým bodům, které na první pohled mohou být kontroverzní, jako například ty elektronické důkazy a trestní odpovědnost platform nebo omezení uh, No, vyčíslení. Podle mého názoru toto není řešení. Eh, musíme o tom ještě podrobněji diskutovat o těchto otázkách. A na závěr z obecného pohledu přednostní cíl této zprávy jsou dva vlastně cíle. Jednak identifikace, to znamená identifikovat, na evropské úrovni to, co funguje, co nefunguje, abych to trošku zjednodušila, zidentifikovat, kde jsou ta slabá místa, kde jsme zranitelní v Evropě, protože v oproti bývalé strategii za rok 2000, do roku 2013 se to hodně změnilo, takže jakým způsobem toto přizpůsobit a jakou formou a zejména ten klíčový cíl je definovat naše priority z hlediska metodologie. To znamená eh, v rámci všech těch systémů, které jsou tak propojené, potom stanovit dobře, jaké jsou naše společné priority, zanalizovat je a pokud chceme být efektivní, tak navrhnout, respektive vybrat si tři, čtyři klíčové body, kde my, jakožto Evropský parlament, které chceme skutečně protlačit do této zprávy z vlastní iniciativy, tak abychom byli srozumitelní, jasní a efektivní. Takže to bylo velmi stručně a samozřejmě předložíme pozměňovací návrhy a přiložím tímto tak také kámen k té stavbě. Děkuji, Natali. A nyní za frakci GUE Cornelia Ernst. Ano, děkuji. Nejprve bych chtěla říct, že už jsme vedli určitou diskusi o kybernetické kriminalitě zde v parlamentu a také už veškeré ty slabiny a silné místa takže z tohoto hlediska tento návrh zprávy už je určitým zlepšením u celé řady bodů které nebudu všechny detailně jmenovat, takže domnívám se, ano, můžeme na tom pracovat, ale je ještě několik bodů, se kterými nejsme spokojeni a které tedy nemůžeme takto akceptovat, o kterých je potřeba ještě debatovat. První věc je samozřejmě otázka kybernetické kriminality. Co to vlastně je? Je to vlastně všechno možné. A když se například díváme do, na bod B, tak jedná se vůbec o kybernetické zločiny, jakým způsobem tedy zavést ta příslušná opatření. Toto je pro nás bod, který ještě není zcela jasný a kde ještě potřeba eh, další věci vyjasnit a zapracovat i z různých jiných zpráv. Potom druhý bod, to je bod 17, když se na něj podíváme, in, aby inovace nebyly zatíženy nezbytnou byrokracií, administrativní zátěží. S tím máme tedy určité bolení břicha, abych tak řekla, protože když se buduje takovýto systém, tak se musíme eh, podívat, jakou roli má vlastně hrát a eh, pokud chceme reagovat eh, rychle, tak vlastně podíváme, musíme se podívat, co je skutečně nutné pro ty, potom je, pro ty co se zabývají výzkumem. Potom bod 18, zde jsou ty, ta penále. Zde jde tedy opravdu o ty minimální nejvyšší eh, sankce nebo pokuty, které by měly být stanoveny. To je jedna věc, která, kterou nemůžeme akceptovat, pokud to zůstane takto formulováno. Já si myslím, že takto to nejde. Nezávisle na tom, že tedy by to, asi by to mělo být formulováno trošku obecněji. Potom body 22 a 23. Tady vlastně hm, to má co dočinění s tím pojováním. A tak, jak je to zde formulováno, mám tedy na mysli tyto dva body 22 a 23, tak se budeme ještě snažit, eh, aby se to změnilo. Nemůže to takto zůstat. Potom bod 26, kde třeba zminimalizovat rizika, která pro soukromí uživatelů internetu vyplývají z prozrazení programovacích sekvencí či nástrojů využívaných donucovacími orgány v rámci zákonného vyšetřování. Ano, tak já se domnívám, že když eh, zjistíme nějaké slabiny, tak je musíme ohlásit tedy a samozřejmě, co se týká minimalizace rizika, tak jak je to formulováno, tak tím se otvírají určité dveře, které mm, jsou, myslím si, není to správný krok. Myslím si, že budeme mít ještě poměrně širokou diskusi o tomto, ale zatím tedy asi tolik za naši frakci. Děkuji Cornelia, Cornelie a na závěr kolega Albrecht. No, Děkuji. Já děkuji zpravodajce za první nástěn k tomuto tématu, za to, že tak otevřeně otevřela toto téma. E, pokud jde o směrnici o boji proti kybernetické trestné činnosti, myslím si, že musíme vše uvést do kontextu harmonizace trestního práva v této oblasti nám nevyřeší problém problém kybernetické bezpečnosti a problém boje proti kybernetickému kybernetické trestné činnosti. Je to jenom jeden prvek a já si myslím, že bychom to měli takto zapracovat i do zprávy a říci, že by měly existovat minimální či maximální sankce v jednotlivých členských státech. Tím nijak kybernetický prostor neuvedeme eh, do bezpečnějšího stavu. To jsou pouze ustanovení týkající se trestního práva. K tomu potřebujete prosazování a vymáhání práva, potřebujete zajištění bezpečnosti. Neexistoval by jediný eh, bezpečný chodec pokud bychom měli pouze trestní, trestní právo a neměli bychom brzdy v osobních automobilech a neměli bychom žádná pravidla silničního provozu. I o tom je tedy třeba hovořit a i to musíme zapracovat do zprávy. Také bych k tomu řekl, že poté, co ta ustanovení byla zapracována do právních řádů. Už teď hovoříme o postizích. Já se domnívám, že to je příliš brzy. Já myslím, že když hovoříme o minimálních postizích a o harmonizaci trestního práva na úrovni Evropské unie, zde si myslím, že zacházíme příliš daleko. Máme zde odlišné tradice právních řádů, máme odlišné tradice týkající se toho, do jaké míry rozhoduje soudce, jakou míru uh, má soud v, eh, v, v oblasti volné úvahy soudu. Já myslím, že zde bychom se měli posunout dál a nezaměřovat se pouze na trestní právo. Máme zde spoustu dalších eh, mezer. Mezer v informačních systémech neexistuje systém postihuče odpovědnosti v občanském právu. Uh, který by postihoval případy zneužití těchto mezer, krom tedy běžné odpovědnosti z běžného občanského života, což je samozřejmě otázka, kterou se velice těžko prosazuje, takhle, dojde k události kybernetického útoku. Je to velice obtížně prokazatelné. Myslím si, že zde potřebujeme lepší systém uh, odpovědnosti nejenom u výrobců informačních systémů, ale i u provozovatelů informačních systémů, u těch osob, které jsou odpovědné za fungování informačních systémů. To je něco, co v tuto chvíli neexistuje a my musíme vezvat komise k tomu, aby prosadila evropské normy v této oblasti a my jsme už dvakrát jako parlament volali potom, aby se prošetřilo monitorování volali jsme potom, aby se zlepšily normy bezpečnosti u infrastruktury informačních technologií. Chtěli jsme, aby se otázka odpovědnosti lépe sledovala, aby se eh, lépe technologie s otevřenými zdroji vyhodnocovaly, abychom měli lepší přehled o tom, jaké infrastruktury se na úrovni Evropy vyskytují. A to si myslím, že nadále platí a my bychom měli zlepšit odolnost našich systémů. V tuto chvíli je těžké říci, že něco je trest, trestné, protože člověk se v podstatě pohybuje mm, jakoby v otevřené zahradě. Nevylepšíte tu situaci tím, že stanovíte postihy. Měli byste stížit ten přístup a měli byste stížit přístup těm, kteří se opravdu snaží o to způsobit škodu. Děkuji, já myslím, že z debaty jasně vyplynulo, že to je velice důležitá zpráva a že bude třeba absolvovat ještě řadu dalších debat, abychom se ujasnili jednotlivá stanoviska. Paní Vosmrk, nevím, jestli se chcete ještě vyjádřit. No ano, děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě zvoláme všechna setkání a jednání, kterých bude zapotřebí. Jsem ráda za to, že zde existují různá stanoviska k této věci. Nám jde o to, abychom dosáhli schody, kompromisu a myslím, že cíl našeho snažení je zcela zřejmý. V tuto chvíli nemám další doplnění, musím však říct, že se těším na spolupráci a děkuji za předložené náměty. Děkuji, dovolím se všechny upozornit, že 6. června je třeba předložit pozněvací návrhy, pak, když chcete předložit každý, kdo chce něco doplnit, tak prosím Učiň to tak do 6. června. Další bod na programu je autorské právo na jednotném digitálním trhu. V tuto chvíli dám slovo panu zpravodaj, panu Bonimu. Bude hovořit o stanovisku Libe podle článku eh, 53+. Plus. Takže prosím, máte slovo, pane Bony. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já jsem předložil, předložil návrh stanoviska Libe k autorskému právu, kdy jsem chtěl hovořit o kompetencích výboru Libe. Soustředil jsem se na článek 13 a na jednotlivá úvodní ustanovení, která s tím souvisejí. Mám za to, že je to článek, podle něhož bychom mohli zde zaznamenat jasnou návaznost na základní práva, zvláště právo eh, na eh, svobodné vyjadřování, právo na soukromí, právo na ochranu informací. Mám za to, že náš výbor musí zajistit, aby náš výbor zajistil dodržení eh, charty základních práv. A návrh stanoviska poskytuje vysvětlení týkající se záběru tohoto článku. Inf- služby informační eh, společnosti a příslušní poskytovatele eh, mají zajistit, aby uživatelé měli možnost zveřejňovat díla či obsah, ale to vše v souladu uh, s licenčními dohodami. Ti, kteří poskytují služby automatického či pasivní, automatické či pasivní povahy technologie budou mimo záběr uh, tohoto ustanovení. Poskytovatelé služby eh, kteří spadají pod eh, výjimku podle směrnice 2031 Evropské komise budou rovněž vyňati eh, z oblasti působnosti. Já jsem předložil řešení, kdy se snažíme o to, aby poskytovatele služby, kteří jsou aktivní v oblasti komunikace, museli dodržovat příslušnou legislativu a museli vždy uzavírat licenční dohodu. Nicméně ti, kteří nejsou aktivní, to znamená, že pouze jsou technickými hostiteli obsahu, by neměli být nuceni monitorovat své uživatele, protože by mohlo dojít k porušení základních práv, jako je právo na svobodu vyjadřování a právo na soukromí. Já jsem tam zapracovala formulaci, kdy jsem chtěl, aby licenční dohodu museli poskytovatele služby uzavírat podle eh, opatření, která budou v souladu s principem proporcionality. Bez takové spolupráce, kterou já zde navrhuji, nemůžeme dospět k odpovídajícímu řešení. To znamená, že ti držitelé práv musí eh, poskytovatele služby v informační společnosti sdělit práva, k nimž si eh, kladou nároky. Na druhou stranu poskytovatele služby budou těmto držitelům práv sdělovat, která opatření hodlají realizovat a jak eh, tato opatření mají eh, vypadat. Ale abychom zachovali technologickou neutralitu a využili zároveň technologickou kapacitu malých a středních podniků a začínajících podniků, hovoříme zde o uh, odpovídajících opatřeních. Je to široký termín, který by mohl do sebe, eh, který by mohl zakomponovávat různé typy technologie, různé typy opatření. Nechci zde vystihovat přesně, která opatření eh, mám na mysli, protože chci zachovat mm, technologickou neutralitu. Ne všechny společnosti se mohou dovolit pokrokové technologie. Každý každá tato opat- všechna tato opatření budou ale muset být eh, činěna souladu s článkem 15. Auto, automatické rozpoznávání eh, technologií v tuto chvíli není eh, zcela neutrální a mohlo by tedy ohrozit poskytovatele služeb, pokud jde o provádění monitorování. Takže navrhuji povinnost členských států, aby zavedli systém, kdy poskytovatele služeb spolu s eh, držiteli práv nebo těmi, kteří budou nárokovat svá práva či nárokovat výjimky, dohodli odpovídající systém, včetně možnosti opravných prostředků, tak, abychom vyslyšeli hlasy uh, d- uživatelů a zapracovali do naší dohody ty osvědčené postupy. To znamená, že uživatelé by měli být součástí dialogu a stejně tak i ostatní všechny zúčastněné subjekty. Vážení kolegové, všechny ty změny, které navrhuji, mají zajistit vyvážené řešení tak, abychom se ujistili o tom, že uživatelé a autoři jsou chráněni. Na druhou stranu musíme zajistit dodržování základních práv a svobod. To znamená, že musíme zároveň zapracovat na tom, abychom ehm, ne, zavazovali malé a střední podniky či e, začínající podniky k povinnostem, které se zkrátka nemohou dovolit. Měli bychom zajistit technologickou neutralitu. Um, návrhy mají být k dispozici do 6. června do 12. a já se těším na vaše stanoviska. Děkuji. Děkuji, pane Bony, za přesný přehled toho, o čem zde hovoříme. Já v tuto chvíli dám slovo stínovým zpravodajům. Pan Kristof za SAD, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Bony, za prezentaci. Článek 13 reformy autorského práva odpovídající úvodní Eh, od úvodní ustanovení mají řešit identifikované mezery a ty opravdu existují. Je to nevýhoda pro tvůrce, ke které vedou tyto mezery. Ale hlavní problém článku 13 spočívá v tom, že tento článek není dostačující k tomu, aby docílil toho čeho se snaží uh, dosáhnout. A pro, z hlediska líbe je tedy důležité, že článek 13 reformy autorského práva vlastně vede v samém důsledku k právní nejistotě a eh, způsobuje řadu hrozeb eh, v digitální společnosti, pokud jde o svobodu vyjadřování a základní práva. Já to chápu tak, že článek 13 by ohrozil 100 tisíce platform, malých středních podniků a vlastně miliony evropských občanů, kteří nahrávají obsah. To znamená, že tento článek a příslušná úvodní ustanovení by radikálně změnil stávající rámec pro malé podniky uživatele a spotřebitele. Krom toho je zde naprosto nejisté, jakým způsobem došlo k odměňování těch, kteří původně vytvořili obsah, který je předmětem autorských práv. Já se domnívám, že navrhovaný text je do veliké míry problematický a to v celé řadě oblastí. My máme za to, že toto kritické stanovisko se objevil i při zasedání dalších výborů. Některé dokonce navrhují výmaz článku 13 či úplné přepracování článku 13. Já bych rád upozornil na několik eh, bodů, zvláště z hlediska občanských svobod. Za prvé, Existuje zde neslučitelnost mezi stávající směrnicí a chartou základních práv EU. E svoboda projevu je ohrožena. Článek 13 se snaží poskytnout nový výklad podle uh, směrnice e-commerce tím, že vylučuje celou řadu služeb z své oblasti působnosti, byť směrnice o e-commerce o nich hovoří. Podle směrnice o e-commerce skenování uh, obsahu, který je předmětem autorských práv, není zakázáno, ale v, ve směrnici jako takové se rovněž objevuje, že členské státy musí eh, zajistit platformy, které poskytují možnost filtrování. S tímto novým návrhem komise eh, stanoví povinnost filtru u technologií proto, aby docházelo k nahrávání a zakládání eh, licenčních dohod. To je v rozporu se směrnicí o e-commerce a rovněž to také je v rozporu s evropským právem. Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že tato opatření jsou v rozporu s ustanoveními charty základních práv EU. Toto povinnost provádět licence, filtry, monitorování obsahu online u všech uživatelů je něco, co je velice nebezpečné a nejenže to působí překážkou dalším inovacím, ale rovněž to podkoka, podkopává základní práva a svobodu projevu občanů EU. A my za líbe musíme trvat na tom, aby nedošlo k žádnému snižování standardu občanských svobod. Za druhé, článek 13 působí problémy v oblasti ochrany osobních údajů a práva na soukromí. Jeho implementace by mohla způsobit problémy v oblasti ochrany osobních údajů. Software na rozpoznávání obsahu by v podstatě znamená, že by docházelo ke zpracování osobních údajů a my za výbor Libe musíme bojovat za to, aby nedocházelo k jakémukoliv zásahu do eh, těchto údajů. Dále bych rád řekl, že filtrování obsahu není odpovídajícím řešením, pakliže se snažíme řešit otázku porušování autorských práv na internetu. To totiž lze obejít a navíc eh, Toto opatření má pouze omezený dopad na boj proti piráctví. Je to záležitost, která je drahá. Celá řada malých začínajících podniků si je nemůže dovolit z našeho hlediska, z hlediska našeho výboru je rovněž důležité upozornit na to, že toto opatření lze zneužít. Eh, může dojít k nezákonnému využívání obsahu, což je v rozporu s chartou základních práv EU. Tyto hrozby a technologické komplikace a tato neefektivita a neúčinnost by měla jasně vést k závěru, proč bychom měli obětovat právo eh, na soukromí a ochranu osobních údajů pro, to, pro něco, co nám nepřinese požadovaný účinek. Za třetí chci říct, že zde existuje nejasné znění. Článek 13 a odpovídající úvodní ustanovení jsou velice nejasně formulovány, jsou velice dvojznačné. Ten nedostatek jasnosti bude překážkou spíše než vylepšení právní jistoty v Evropské unii, pokud jde o odpovědnost eh, odpovídajících poskytovatelů obsahu. Za čtvrté chci říci, že eh, systém stížností je velice důležitý důležitý z hlediska uživatelů. Záleží na tom, jakým způsobem bude článek eh, nakonec formulován, ale my musíme v každém případě zajistit, aby zde existoval systém možnosti stížností uživatelů. Uživatelé musí mít možnost eh, podat zprávu o tom, že došlo k využití jejich obsahu, aniž případně by došlo k porušení autorských práv. A moje kritika je podobná tomu, co říkal pan Bony. Já se těším na plodnou diskuzi a doufám, že se nám podaří dospět k dobrému výsledku. Děkuji vám. Děkuji a další je paní Wikström za ALDE. Máte slovo. Děkuji. V prvé řadě bych chtěla poděkovat kolegovi Michaelu Bonimu, který jako vždy pracoval velice pečlivě na tomto tématu a já se jako vždy těším na další spolupráci s panem kolegou. Já myslím, že je potřeba říci, že návrh stanoviska za náš výbor se omezuje pouze na článek 13 a odpovídající úvodní ustanovení. Já bych ráda řekla, že bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za to, že si vybral takto omezené téma, úzce vymezené téma. Jen uh, rychle a stručně bych chtěla říci, že Mé stanovisko k této věci zní, že autorské právo musíme v digitálním světě chránit, stejně jako jsme je museli chránit v analogovém světě. Nicméně základní práva a občanské svobody jsou rovněž něčím, co musíme v digitálním světě chránit. Stejně jako jsme to museli chránit v analogovém světě. To znamená, že to jde ruku v ruce. A co je realitou analogového trhu? To je eh, do veliké míry z našeho hlediska podobné realitě digitálního trhu. Je velice těžké eh, stanovit povinnost eh, následného skenování digitálního obsahu. Jak už říkal kolega, existuje zde nález soudního dvora k tomuto a k dodržování základních práv. Nicméně my musíme přesto pracovat na tom, abychom eh, se zaměřili na platformy, které patří mezi ty takzvané bezpečné přístavy. Z hlediska základních práv a z hlediska hlavně práva eh, svobody projevu zde se domnívám, že se stanovisko ubírá správným směrem tím, že zde máme jasná opatření týkající se nápravy, týkající se podání stížnosti situace, kdy zákonný obsah byl omylem či jinak eh, sejmut z internetu. Chceme docházet, do, do, docílet vyváženosti a chceme docílit toho, aby platformy nesli odpovědnost v příslušných situacích a musíme také tu odpovědnost jasně nadefinovat. Já bych také ráda, abychom si ujasnili, co požadují poskytovatele služeb informačních společnosti ve chvíli, kdy dostanou zprávu o nelegálním obsahu. Musíme to nadefinovat tak, aby to bylo pozitivní. Musí eh, být jasné, jaké povinnosti mají. Musí tento obsah eh, odstranit a to tak, aby nadále mohli požívat výhod tzv. bezpečného přístavu. Musíme tedy docílet vyváženosti, dodržení základních práv a to, aniž bychom jakkoliv poškodili malé a střední podniky, což správně řekl pan zpravodaj. Myslím si tedy, že bychom víceméně se mohli na stanovisku pana zpravodaje jako frakce shodnout. S tím, že tedy nám vyjasní to, na co se ptám. Děkuji. Děkuji, Cecílie Cornelie, prosím. Ano. Já bych chtěla nejprve poděkovat zpravodaji za velice dobrou spolupráci, která probíhala Myslím si, že krok po kroku se nám podaří se dohodnout ale nesouhlasíme s jednou věcí a to je to, co zde několikrát bylo zdůrazněno. A zde se vlastně připojují k připomínce stínového zpravodaje z SAD. Právo je, autorské právo je zde zda tedy můžeme vlastně dále pracovat s tím článkem 13. Je zde velký protest mnoha dobrých důvodů, protože skutečnost je, že by se neměl být vlastně cenzura těchto obsahů. Myslím si, že prakticky tady tyto kdybychom šli touto cestou, tak bychom narazili na velké potíže. Potom je zde eh, článek 55, stanovisko eh, Libek audiovizuálním službám. Co se týká této reformy, tak zde je výslovně uvedeno, že opatření kontroly ex ante by neměla vlastně být. Také to je rozhodnutí výboru KULT z 25. dubna 2017, kde se v usnesení výboru KULT eh, uvedla, uvádí podobné stanovisko také pro stahování. Já nevím, zda skutečně bychom s touto změnou, jak navrhuje zpravodaj, opravdu můžeme dále pracovat. Myslím si, že když nenajdeme, se neschodneme na žádné jasné formulaci a podle mě by to bylo vyškrtnutí toho článku 13, to říkám jasně, tak budeme mít vlastně dále problém s těmi základními svobodami, jako je svoboda vyjadřování, svoboda mínění. Ten článek 13, tak jak je mm, původně navržen, vlastně tak bychom se dostali do velkých problémů nic, tak si myslím, že bychom tady u tohoto článku 13 se měli opravdu snažit a ještě o tom diskutovat. Ne, abychom zavedli nějakou minimální variantu nebo diskutovali o možnosti, ale jak, o tom, jaký je skutečně ten vhodný prostředek. Myslím si, že takto, jak to je, to nemůžeme ponechat. A byla bych ráda, kdybychom vedli ještě opravdu hloubkovou diskusi k tomuto bodu. Děkuji, Cornelia. Ráda bych věděla, zda komise se chce vyjádřit. Ano, tak prosím, máte slovo. <laughs> Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji i panu Bonemu za zprávu. Dovolte mi velice stručně já jsem se vědom toho, že nemáme mnoho času, ale chci pouze říct, že z hlediska komise je důležité vysvětlit, co je cílem tohoto návrhu a co je jeho obsahem. Já myslím, že by bylo dobré eh, to vzít v potaz krom poznámek, které již zazněly. Obecným záměrem článku 13 bylo zavést opatření, která řeší otázku držitelů práv, kteří do jisté míry ztratí kontrolu nad eh, obsahem, který je předmětem jejich práv. A my jsme si toto uvědomili a je třeba myslet i na tento základní předpoklad. chceme zajistit, aby docházelo k uzavírání licenčních dohod, aby docházelo k eh, odpovídajícímu odměňování těchto držitelů a vlastníků práv. Hovoříme zde o různých platformách a já bych nesouhlasil s tím, co zaznělo, pokud jde o tisíce poskytovatelů služeb. My se domníváme, že zde cílíme na velice omezený počet poskytovatelů služeb. To jsou totiž ti, a tak už jsme to i vysvětlili v našem návrhu, kteří distribuují online uh, velké množství, velké objemy uživateli nahraného obsahu. Zde se snažíme zajištění právní jistoty a nepochybně bychom na to mohli dále zapracovat v rámci legislativního procesu. Myslím, že je důležité si uvědomit, že z hlediska komise my zde opravdu cíl, necílíme na uh, a spoustu e, poskytovatelů, ale spíše na poskytovatele, kteří e, jsou hostitelským prostorem pro e, celou řadu mm, náhraného obsahu. A to jsou tedy ti, kteří jsou hlavní konkurencí těchto dalších uživatelů. A to je pro nás velice důležitý zdroj přístupu k obsahu, který je chráněn autorským právem. Pak bych chtěl říct, že tento návrh si naklade za cíl zavést obecnou povinnost monitorování případech, které jsou opravdu zakázány podle směrnice e-commerce. My měli v úmyslu učinit cokoliv podobného. Proč nechceme takovou obecnou povinnost? Je to z jednoduchého důvodu celý proces identifikace obsahu, který zde navrhujeme, vlastně spouští vlastník práva, který se obrátí na poskytovatele služeb a který následně identifikuje příslušný obsah. To znamená, že zde e, musí fungovat opatření týkající se rozpoznání obsahu a to je systém, který tedy je podmíněn tím, že prvním spouštěčem je ten vlastník, ten držitel práva, který se obrací na poskytovatele služeb. A my zde nehovoříme o tom, že by platforma měla neustále provádět jakési skenování či monitorování prostoru pro to, aby sama dohledávala případy porušení autorského práva. Zde první krok činí eh, vlastník eh, či držitel práva. To je tedy věc, na kterou jsem chtěl upozornit, to je tře- potřeba vysvětlit. My jsme to možná v té formulaci až tak jasně nevysvětlili, ale bylo to naším úmyslem. Je zřejmé, že článek 13 se ne, nijak nevztahuje k tomu, jestli ta platforma má výjimku pokud jde o směrnice o e-commerce a zda ta platforma je veřejně dostupná veřejnosti. Nám jde o povinnost obezřetného přístupu. To jsme se snažili článkem 13 eh, realizovat a chceme, aby se tento článek stával nejen na situace, kdy už ta dohoda existuje, ale i na případy, kdy takováto dohoda, licenční dohoda neexistuje, jelikož eh, to je důležitý způsob pro příslušné platformy uvést vše do souladu. Měli bychom tady upozornit na spolupráci, na po pozitivní přínos, na stanovisko spotřebitele a pokud se to slyšet, co si myslíme, že tam chybí, tak eh, si myslím, že bychom měli více upozornit na to, že se toto pravidlo bude stávat i na situace, kde v tuto chvíli ještě není licenční dohoda. Děkuji komisi, děkuji eh, vám za nastění situace. Vidím, že jste do veliké míry podpořili pana Bonyho. Pane Bony, chcete se ještě vyjádřit? Velice stručně, prosím, děkuji. Děkuji vám za všechny náměty a stanoviska. Já myslím, že budeme na všem pracovat společně, budeme tvořit tým tak abychom dospěli ke společnému řešení. Nesouhlasím s tím, že by bylo dobré vyjmout celá článek 13. Myslím si, že je musíme zachovat, ale je zde rozdíl mezi platformou, která má aktivní způsob komunikace směrem k veřejnosti a ty další kroky jsou eh, rovněž velice důležité, protože jsem původně eh, z toho vyjmul technologie pro rozpoznávání obsahu. Pro mě zatím není jasné, jak v tuto chvíli a jak v budoucnu by něco takového mělo fungovat. Jak by měla fungovat kontrola ex post či ex ante. Eh, ex ante. Takže to je z mého hlediska zásadní. Já jsem zvážil všechny aspekty, zvážím i to, co eh, jste navrhovali vy, co navrhuje v tuto chvíli komise. My jsme každopádně vše podrobili hloubkové analýzy, ale já eh, si trvám na svém původním stanovisku. Děkuji. Děkuji Michalu Bounemu a v tuto chvíli se dostáváme k poslednímu bodu na programu. Je to souhný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018. Máme zde dopis pana zpravodaje, pana Ješka za ALDE. Tento dopis byl odeslán předsedkyní mm, výboru pro rozpočet a já bych dala nejprve slovo panu Moresanu, který je spolu s pravodajem a pak bych dala slovo panu Ješkovi jako zpravodaji za výbor Libe. Prosím, máte slovo, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, od dobré odpoledne. V prvé řadě bych vám chtěl poděkovat za to, že mám možnost se s vámi dnes odpoledne sejít a že mám možnost s vámi hovořit o politických prioritách parlamentu a o soudném rozpočtu na další rok. My jsme na březnovém plenárním zasedání přijali zprávu, kterou jsem eh, do toho zapracoval. A to je zpráva, kterou poprvé předkládáme tak, že se že zde předkládáme politické priority. Dosáhli jsme velké většiny eh, v plena, na plenárním zasedání. Já jsem za poslední týdny se snažil uh, o to, že jsem naštívil maximum výborů a snažil jsem se s nimi hovořit o, o těchto prioritách a chtěl jsem se veslechnout jejich jednotlivé připomínky. Chtěl jsem zjistit, co se domnívají tyto výbory, že by mělo být v rozpočtu na další rok. Snažil jsem se uh, o tyto debaty, co, aby uh, zazněly co nejdříve, protože to je základem pro další úspěch v dohodovacím řízení. I v tuto chvíli bych vám rád řekl, že bych rád, abychom zůstali v kontaktu v v rámci celého rozpočtového procesu chci od vás vždy slyšet v každé fázi tohoto procesu, jaká je situace, jak se k tomu staví výbor LIBE, jak řešíme jednotlivé otázky, uprchlickou krizi, migrační krizi, situaci v oblasti eh, jednotlivých agentur eh, institucí. Zítra bude komise předkládat svůj návrh a my budeme mít konečně k dispozici i čísla. V tuto chvíli zatím máme pouze k dispozici naše politické priority. Myslím si však, že je důležité, abychom byli nadále v kontaktu a snažili se o společné porozumění toho, jaké by mělo být stanovisko vůči radě a komise. Jaké tedy máme hlavní priority na rozpočet na příští rok? Máme zde dvě priority. Jednak růst a pracovní příležitosti a za druhé bezpečnost a zajištění bezpečnosti občanům. Začínám tedy těmito tématy. Naši občané od nás e, očekávají růst a pracovní příležitosti. Jakým způsobem? bychom toho mohli dosáhnout. Já chci, aby evropská ekonomika byla posílena a to tak, aby byla zlepšena její konkurenceschopnost, aby byla dostatečně atraktivní pro soukromý sektor, abychom dosáhli udržitelného růstu, abychom dosáhli růstu pracovní příležitostí, proto se budeme snažit eh, o soustředění na infrastrukturu, inovace, malé a střední podniky. To jsou přesně ty oblasti, které posilují evropskou ekonomiku. To jsou projekty, které bych eh, rád mm, posílil v dalším roce i v rámci Horizontu 2020. Samozřejmě je to i v souvislosti s vytvořením FS, jako je třeba Kosme pro malé a střední podniky nebo i Erasmus, což není jenom výměný program pro studenty, ale uh, naše šetření ukazují, že 65% zaměstnavatelů si cení mezinárodní zkušeností mladých lidí, kteří se ucházejí o práce. zvláště v případě, že jde o prvou uchazeče o práci. Takže Erasmus vlastně zlepšuje svým způsobem konkurenceschopnost naší mladé pracovní síly na pracovním trhu. E, iniciativa pro zaměstnanost mladých Ehm, nezaměstnanost mladých je totiž v Evropě nadále vysoká. Já bych se rád zasadil o to, že by tato oblast byla více financovaná. Máme zde eh, nález účetního dvora v tom smyslu, že bychom mohli nadále eh, tato čísla aktualizovat po té, co máme k dispozici v rámci této iniciativy čtyři roky zkušeností. Pak je zde otázka bezpečnosti a zajištění bezpečnosti občanů. Myslím si, že nic z toho, co zatím zaznělo, Eh, na téma tedy růstu a pracovních příležitostí by fungovalo za předpokladu, že by fyzické osoby a právnické osoby nemohly fungovat bezpečně, nemohly se pohybovat bezpečně v eh, evropském prostoru, pak by mm, jim nebyly k ničemu ani ty nejlepší pracovní příležitosti. To samé se tedy týká eh, jednotlivců, fyzických osob, stejně jako společností právnických osob, které se snaží o investování v Evropě. Tedy, co jsou ty oblasti, na které bych rád poukázal. Já mám za to, že agentury eh, Unie, které mají eh, odpovědnost v oblasti justice a vnitra, a to je přesně to, čím se my zde za, zabýváme, jsou tím nejlepším nástrojem prostřednictvím kterého jsme schopni zlepšovat eh, bezpečnost evropských občanů, aniž bychom museli eh, realizovat obrovské další investice. To patří do oddílu 3 a rovněž také do oddílu 4. Ten rozpočet je napjatý, nicméně my se musíme zamyslet nad tím, jak zlepšit situaci v oblasti bezpečnosti evropských občanů, aniž bychom eh, investovali o mnoho víc. Máme zde Frontex, Erasol, Europol, to jsou všechno agentury, které mají své odpovědnosti v oblasti vnitra a bezpečnosti a justice. Pak bych eh, ještě upozornila oblast výzkumu v oblasti obrany. Celkem často v minulosti docházelo k tomu, že jsme vynakládali prostředky na, ob, na obdobné eh, cíle v oblasti obrany. Myslím si, že by bylo lepší tyto prostředky vynakládat najednou a pak se podělit, jako to tak eh, obvykle mezi partnery chodí, o přínosy těchto projektů mezi členskými státy samozřejmě i v rámci našeho členství v NATO. A pokud jde o naše sousedy na jihu a na východě, tak i tam bychom měli postupovat eh, tímto způsobem. To je velice důležité z hlediska ostré hranic Unie a mám na mysli Moldavsko, Ukrajinu a Gruzi, které podepsaly asociační dohodu s Evropskou unii a začalo tedy jednání v tomto smyslu. Na jihu jsme Navštívili před několika měsíci Jordánsko a Libanon, byli jsme i v Tunisku, jsme si vědomi výzev a hrozeb na Středním východě stejně tak jako na sil Afriky. Myslíme si, že by bylo efektivnější, ekonomičtější, politicky propracovanější a bezpečnější, abychom podporovali ty země, které už přijali velký počet uprchlíků a které v tuto chvíli tedy se zasazují o minimalizaci problémů v oblasti migrace v Evropě. To se objevilo v našich eh, hlavních směrech z března, zde kladu důraz na eh, Fond vnitřní bezpečnosti a i na Fond azylu a integrace, to se všechno objevuje v těchto hlavních směrech guidelines. Od té doby o celé věci jednám eh, s dalšími útvary komise a i s parlamentem. Uvědomili jsme si jaké jsou priority eh, parlamentu. To nakonec zaznělo i na plenárním zasedání. Musíme opírat návrh rozpočtu o eh, priority eh, růst a pracovní příležitosti a bezpečnost. to, to tady předložíme zítra výboru pro rozpočet. A poslední poznámka z mé strany, vážní kolegové, je, se týká víceletého finančního rámce v roce 2013 jsme zkrátka nepředpokládali eh, vývoj, k němuž mezi tím došlo. A vzhledem k tomu, že priority rozpočtu na rok 2018 se opírají hodně o otázku bezpečnosti, tak se domníváme, že Situace je zkrátka jiná, než jaká byla v roce 2013. Uprchlická krize, terorismus, výzvy v oblasti bezpečnosti, to se nedalo čekat v roce 2013, když jsme tehdy zpracovávali sedmiletý, víceletý finanční rámec. A proto je potřeba provést určité přepracování, zapracovat to určitou flexibilitu. Jak víte, tak to bylo zatím zablokováno eh, na půdě rady, nebylo to z našeho hlediska připraveno dokonale, byl to kompromis, my jsme se na něj připravili, odhlasovali jsme je v parlamentu a takto jsme je předložili. A vzhledem k volbám ve Spojeném království rada toto téma odsunula na 9. června, což je něco, s čím se můžeme smířit. Ale pokud by nedošlo k přepracování víceletého finančního rámce, tak si myslím, že by bylo velice těžké zpracovat rozpočet na následující rok, a to zvláště proto, že víceletý ty finanční rámec má eh, navýšit prostředky na Horizon 2020, na jednotlivé eh, další programy, Erasmus, eh, iniciativa, iniciativu pro zaměstnanost mladých a tak dále. Je to hlavně tedy v oddílu 3, kde se snažíme o rozšíření závazků na bezpečnostní hrozby, kde bychom měli mobilizovat další prostředky v rámci tedy oddílu 3. A je to 255 miliard euro, to jsou výnosy, to eh, jsou výdaje na ostrou hranic, na Europol a ještě na několik dalších mechanismů, nástrojů v této oblasti. Celkově tady mohu říct, paní předsedkyně, že vám děkuji za to, že jste mě vyslechli a do 9. června máme čas předložit vše výboru pro rozpočet. Do této zprávy, do tohoto dopisu jsme zapracovali vše, co jsem právě nastínil. Je to tam zpracováno podrobněji, než jak jsem to řekl vám, ale jak říkám, jsou zde a agentury Evropské unie, unie v oblasti eh, vnitra a justice, musíme, které musíme posílit finančně i personálně. Obecně je cílem unie snížit o 5 eh, personální stavy v jednotlivých agenturách těchto těžkých dobách. Myslím si ale, že musíme tuto situaci zpracovat eh, lépe eh, a lépe ji navázat na konkrétní situaci. Takže když budeme snižovat stavy ve všech agenturách o 5%, tak se musíme uvědomit hrozby, k nímž eh, dochází a zasadit se o to, aby v určitých oblastech a v určitých útvarech došlo k něčemu, Eh, co by bylo přímo šité na míru dané situace. A my se to snažíme v našem dopise dostatečně podrobně popsat. Já vám děkuji a těším se na další komunikaci, nejen dnes, ale i v průběhu dalších měsíců, kdy budeme absolvovat celý proces sestavování rozpočtu. Děkuji. Děkuji. Vy jste se tedy ve svém úvodním slovu soustředil na jednotlivé oblasti, které se týkají záběru výboru LIBE, proto eh, se chci zeptat, zda pan Ježek se k tomu pouze vyjádří tím, že řekne ano v pořádku, anebo jestli k tomu má jiný nějaký postřeh. Děkuji panu Murešanovi za jeho úvod. On zmínil jako jednu z priorit bezpečnost a to tady nepadá na neúrodnou půdu, protože naše kompetence pokrývají politiky jako azyl, migrace, bezpečnost, eh, terorismus, kyberzločin. A konec konců i průzkumy jasně ukazují, že Evropané od EU nejvíce očekávají a EU tam musí být aktivnější a pracovat lépe je právě boj proti terorismu a ochrana vnějších hranic. Ale jak všichni víme, kapitola 3 víceletého finančního rámce je ta nejmenší, to je zhruba pouze 2,7 rozpočtu v roce 2017. A od začátku víceletého období eh, financování eh, v kapitole 3 bylo vždy výjimečné v minulých letech jsme museli mobilizovat eh, nástroje flexibility, abychom eh, splnili tyto potřeby financování. Náš názor je, že i nadále bude vyvíjen tlak na vydávané částky v té třetí kapitole. A rozpočet eh, na rok 2018 by to náležitě měl zohlednit. V zásadě vítáme eh, navyšování kapitoly 3 o nějakých těch 2,55 miliard na, za příští roky, ale varujeme před tím, že to možná nebude stačit na pokrytí všech možných událostí, ke kterým může dojít. Víc než většina ostatních oblastí v rozpočtu jsou ty potřeby v oblasti justice a záležitostní vnitra jsou předmětem rychle se měnících scénářů. Migrační krize je jenom jeden příklad za všechny. Chápeme, že přeskum v polovině období zatím nebyl přijat na straně rady. Rádi bychom požádali pana zpravodaje, aby zajistil zohlednění tohoto faktu při eh, prezentaci eh, rozpočtu na příští rok komisařem Ettingrem v rozpočtovém výboru zítra. Kromě toho pokud eh, to dodatečné financování eh, nemělo být eh, zakomponováno do tohoto rozpočtu, rádi bychom apelovali na to, aby parlament tyto částky zahrnul do pozměňovacích návrhů. Zejména v rámci kompetencí LIBE je důležité, abychom měli prostředky na implementaci Evropské agendy pro bezpečnost, opatření související s asilovým a migračním procesem. Rádi bychom konkrétně požádali o to, aby agentury eh, pro eh, bezpečnost a občanství v Unii mm, byly dostatečně vybaveny jak personálem, tak penězi. Zejména bych rád apeloval na to, že EULISA, Eurojust a Evropská asilová agentura budou muset být vybaveny dostatečnými prostředky vzhledem k novým úkolům, jaké budou řešit. Tolik tedy náš přístup. Doufám, že rozpočtový výbor nám pomůže s implementací. Děkuji. Děkuji, pane Ješku. Mám tady pouze eh, jednu stínovou zpravodajku Barbara, prosím. Děkuji. V první řadě bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za eh, ty priority a za to, že bezpečnost je jedna z dvou hlavních priorit eh, rozpočtu na rok 2018. Rovněž bych ráda zdůraznila, a ono to už tady zaznělo, že pro EPP je hlavní priorita adekvátní alokace pro programy v oblasti bezpečnosti tedy vnitřní bezpečnosti s cílem lépe bojovat eh, s přeshraničním trestným eh, činem a terorismem a zajištění vnějších hranic. To je druhá priorita. A eh, je potřeba zajistit dostatečné prostředky pro Evropskou pohraniční a pobřežní stráž a potřeba zajistit finanční programy na řešení asilových otázek a migrační krize. Zejména tedy pro EMIF a je potřeba eh, převést EASO na plnohodnotnou asilovou agenturu. Chtěla bych eh, požádat pana zpravodaje, aby zohlednil tyto následující priority. Je potřeba eh, přistupovat k problematice migrace holisticky. Je potřeba zajistit dobré přijetí a integraci lidí, kteří hledají ochranu v EU a je kromě toho potřeba zajistit, aby byly k dispozici dostatečně vybavené externí finanční programy za účelem rozšíření opatření eh, na řešení příčin migrace a migrační a uprchlické krize a přímo v třetích státech. Za druhé, Vzhledem eh, k vážnějším zločinnosti a přeshraniční zločinnosti je potřeba zajistit dostatečné informace pro složky činné v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že komise údajně připravuje určité návrhy v této oblasti v příštích měsících, je důležité, abychom zejména pro agenturu EULISA, měli k dispozici dostatek prostředků, protože ona bude muset implementovat nová opatření v roce 2018 a dále. Proto je potřeba zajistit řádné financování informačních systémů, které aktuálně existují, anebo se o nich jedná. Poslední relevantní věc eh, je potřeba, aby všechny relevantní agentury pro justici a záležitosti vnitra dostaly dost finančních i personálních prostředků a pokud správně chápu, je to vaše priorita. Eh, tedy Kromě navýšení podpory pro agenturu pro Evropskou pohraniční a pobřežní stráž, Euro, EULISA a Eurojust nesmíme zapomínat ani na podporu Europolu. A na závěr bych chtěla poděkovat eh, našemu eh, zpravodaji a našemu eh, obecnému zpravodaji a zpravodaji pro výbor za skvěle odvedenou práci. Děkuji. Děkuji, kolegové. Máme ještě dvě a půl minuty než eh, musíme eh, než se rozejdeme, takže já bych k tomu možná dodala jednu drobnost. Když hovoříme o bezpečnosti, tak je podle mě potřeba zajistit eh, s přihlednutím k tomu, že některé ty zločiny a teroristické, zlo, teroristické činy byly provedeny vlastními občany, kteří se radikalizovali, je potřeba zajistit, že i v oblasti prevence radikalizace a v oblasti deradikalizace budeme muset mít odpovídající finanční prostředky, abychom mohli působit jako jakási protiváha v těch oblastech. To znamená nejenom konat následné akce, ale působit i preventivně. Nicméně myslím si, že to je, nebo to by mělo být součástí té celé bezpečnostní agendy. Takže s tím Konstatuji, že nevidím eh, nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo. Děkuji oběma zpravodajům za to, že přišli, že eh, jsme měli možnost provést tuto drobnou výměnu názoru. A připomínám, že prezentace stanoviska Libe k návrhu rozpočtu bude 11. července a přijetí stanoviska Libe bude na konci srpna, možná 23. Takže pokud tam chcete cokoliv dodat, nezapomeňte to udělat. Díky, že jste přišli. Sluníčko už nesvítí, ale přesto vám přeji hezký večer.